Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás na zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu. Naším dnešním úkolem je udělení absolutoria komisi za rok 2013. Máme na programu k rozpravu s generálními řediteli jednotlivých útvarů komise, které eh, tedy byly identifikovány jako ty s největším množstvím výhrad. To znamená, že tím se budeme dneska zabývat. Vítám pana Defa eh, eh, eh, z oddělení pro regionální rozvoj, pana Plevu ze zemědělství a musím říci, že je to tedy poprvé, kdy máme možnost spolu hovořit. Děkuji vám za to, že jste přišli. Ráda bych vás upozornila na to, že program jste dostali. Eh, jednání je přenášeno na webstreamu, jazykový režim také znáte. Kromě toho eh, jste obdrželi informaci o výročním zasedání s eh, účetním dvorem. A vítám také zodpovědné členy účetního dvora, konkrétně pana Lazarose Lazaru. Co by zpravodajka v oblasti udělení absolutoria bych se chtěla hned podívat na ty obsahové záležitosti. Ráda bych vás upozornila na to, že jsem na toto téma sepsala eh, pracovní dokument, který se zabývá otázkou výhrad a také spolehlivostí informací, které dostáváme od členských států, právě pokud jde o sdílenou zprávu. Shodli jsme se na tom, že budeme postupovat po blocích, to znamená, že budeme eh, brát jednotlivé bloky. Nejprve uzavřeme diskuzi a teprve potom se dostaneme k dalšímu tématu. Eh, omlouvám se tedy, že někteří z vás budou muset čekat. Je tu jeden dobrovolník, který by chtěl začít, a sice pan Walter Defa, který je generálním ředitelem pro eh, regionální eh, politiku. Domluvili jsme se, že nejprve krátce představí svoji výrační zprávu a následně tedy budeme moci pokládat otázky eh, panu tedy já jako zpravodajka a následně všichni ostatní. Ráda bych řekla, že je to poprvé, kdy jsme pozvali generální ředitele, protože jsme před novou fází. Otázka zní, jak budeme s těmito výhradami nakládat. Velmi intenzivně jsme o tom diskutovali již i minule a chtěli bychom o tom s vámi diskutovat i dnes. To znamená, že se ptám, jak tedy eh, chceme nakládat s těmito výhradami. Musím říci, že tyto informace jsou pro nás velmi důležité, pokud jde o udělení absolutoria. Ráda bych tedy poděkovala e, všem těm, kteří e, se podíleli na vzniku toho dokumentu. Umím si představit, že to bylo velmi náročné, že to e, vyžadovalo velký kus práce, ale je to pro nás velmi důležité a mohu vás ujistit, že jsme to skutečně četli. Uvidíme tedy, jak budeme schopni tu diskuzi zvládnout. Pane Defa, pane Defa prosím vás tedy o krátký úvod a následně budou, budeme klást otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, já si velmi cením možnosti pohovořit s vámi a vyměnit si s vámi názory ohledně výhrad, které jsem uvedl ve své výroční zprávě o činnosti z roku 2013. Podepsal jsem prohlášení, které pokrývá rozpočet asi 43 miliard eur v platbách a tam, kde jsem neměl prohlášení o věrohodnosti, nebo tedy kde jsem to nepovažoval za věrohodné, tak tam jsem vznesl výhrady. První bod, který chci říci, je, že tyto výhrady se netýkají žádných nedostatků v kontrolním a správním systému komise. Všechny výhrady se týkají nedostatku ve správním a kontrolním systému členských států, ať už na úrovni řídicího orgánu, certifikujícího orgánu, anebo auditního orgánu, které máme pro všechny programy. A program to je implementační jednotka pro naše politiku. Odkud pochází tedy to ujištění o věrohodnosti? Nebo jak tedy rozhoduji, že předložím výhradu? Jaké jsou hlavní zdroje? V podstatě se jedná o dva hlavní zdroje. První zdroj to jsou auditní orgány v členských státech auditují asi 30 všech transakcí a prostřednictvím naší auditní práce jsme dospěli k tomu, že se můžeme na ně spolehnout zhruba z 90 Druhým zdrojem je naše vlastní auditní práce, práce auditních orgánů, protože já se sám musím ujistit, že se na ně mohu spolehnout a provádím také auditní práci řídícího orgánu a certifikujícího orgánu. Vznesu výhradu, když je splněna jedna ze tří následujících podmínek. První podmínka jsou materiální nedostatky, v kontrolním a správním systému členských států v tomto specifickém programu. Za druhé, když chybovost pro určitý rok dosáhne 5 a za třetí, když ta zbytková míra chybovosti, to znamená chybovost o začátku programového období je přes 2%. Když je splněna jedna z těchto tří podmínek, tak já vznesu výhradu. A když jsem uplatňoval tuto výhradu pro rok, nebo tedy tuto metodu na rok 2013, tak jsem vznesl 82 výhrad, které můžu rozdělit do dvou skupin. Za prvé jsou to programy z programového období 2007 až 2013. Tam jsem vznesl 75 výhrad buď pro celé programy nebo části pro, programů a mám sedm výhrad za období 2000 až 2006. Jsou pouze reputačního charakteru, protože tam jsem neprováděl platby. Určitě budete chtít vědět, eh, co následuje po vznesení těchto výhrad. První krok, a myslím si, že je to velmi důležité, především pro tento výbor, je zablokování plateb platby za programy nebo za ty části programu, k nímž je vznesena výhrada, jsou zablokovány. Takže je plně chráněn rozpočet Evropské unie. Já spustím platby pouze v případě, když jsou splněny všechny následující podmínky. Za prvé, když nedostatky, které byly odhaleny ve správním a kontrolním systému, byly odstraněny, když byl tento systém uveden do pořádku. To se tedy dělá normálně prostřednictvím akčního plánu. Za druhé, je třeba napravit nebo tedy proplatit výdaj, který byl nesprávně vynaložen. A za třetí, chci mít jistotu, že ten nový, ten opravený systém správně funguje. Monitorujeme tyto výhrady v průběhu roku a až dosud jsme odstranili 14 výhrad, 12 na programové období 2007 až 2013 a dvě pro to předcházející programové období 2006 až 2006 a pravděpodobně do konce roku ještě budeme schopni pár dalších stáhnout ale je to jako ve filmu. Vždycky dochází k novému vývoji. Takže v průběhu tohoto roku se zase objevily nové záležitosti. A ty se týkají 24 dalších programů. Jak jsem říkal, toto je neustálý trvající proces, který my velmi pozorně monitorujeme. Máme takzvaný interakční výbor na generálním ředitelství, který se schází každý týden, předseda moja osobně, protože já jsem delegován jako autorizační úředník a já musím být zodpovědný také vůči vám. A máte také auditní direktorát, máte implementační direktorát, legální jednotku, nebo tedy právní jednotku a rozpočtovou jednotku. Takže se jedná o všechny potřebné znalosti, schopnosti, pravomoci generálního ředitelství, které jsou tímto způsobem zastoupené, by bylo možno přijímat rozhodnutí. Jak jsem říkal na začátku, pokud jde o ty výhrady jejich povahu, tak je jasné, že nápravné akce, to znamená akce, které by vedly ke zrušení výhrady, tak za tyto akce jsou zodpovědné členské státy, protože je to chyba v jejich systému. Jak jsem říkal, rozpočet EU je chráněn, protože nejsou prováděny žádné platby, dokud ta rezerva, tady ta výhrada není stažena. Samozřejmě komise nenechá členský stát o samotě. My pomáháme kdekoliv můžeme. A v nějakém konkrétním případě, vždycky, když dojde k nějaké nové výhradě, k novému přerušení plateb, tak se snažíme vysvětlit, kde je problém, někdy tam jedeme, uspořádáme takové krátké školení pro zaměstnance, kteří se zabývají zprávou, a certifikací nebo auditem. Snažíme se ale také řešit systémové záležitosti a právě proto při poslední reorganizaci generálního ředitelství jsem vytvořil nové oddělení, takzvané kompetenční centrum, které je zaměřeno na vytváření administrativních kapacit. A tam poskytujeme opravdu důkladné vedení, informace ohledně všeho, co se týká vedení programu, řídicích orgánů, certifikačních a auditních orgánů. Společně s DG Markt jsme publikovali takový návod, jak se vyhnout chybám ve veřejných zakázkách, což je velký zdroj problémů v mé oblasti. Provádíme školení, právě máme pilotní školení pro následující období. Týká se to dvou témat. Za prvé tedy orientace na výkon a druhé téma je řízení a kontrola. Od začátku tohoto roku jsme s dalšími generálními ředitelstvími, ale také s Transparency International uspořádali workshopy o boji proti korupci. Chystáme se také, že vytvoříme systém výměny informací mezi odborníky na všech třech úrovních, to znamená řídící orgány, certifikující orgány, auditní orgány a zaměřujeme se také na auditní orgány, zvlášť kde poskytujeme zvláštní informace a školení. A poslední věc se týká výhledu pro nové programové období. Myslím si, že můžeme doufat, že v novém volebním období i díky Evropskému parlamentu a tomuto výboru je riziko, nebo tedy bude riziko nedostatku zmírněno, protože jsme zavedli podmíněnost ex ante. To znamená, že aby bylo možno vyplatit finanční prostředky, tak musí být splněny určité podmínky. Máme podmíněnost ex ante u státních podpor a veřejných zakázek, protože, jak jsem říkal, to jsou dvě oblasti, které jsou největším zdrojem chyb. Zavedli jsme také zjednodušení, především zjednodušené eh, výdaje náklady a v budoucnosti řetězovým, eh, s tím řetězovým řídicím mechanismem budeme mít také snížení o 10% a také byly zavedeny opravy sítě, skutečné opravy sítě a zde já jsem vděčný tomuto výboru za jejich eh, podporu, protože tím se změní systém, motivační systém celého systému. Monitorovací orgán do budoucna bude mít eh, za cíl najít problémy, protože je v národním zájmu najít problémy ještě dříve, než eh, se dostanou do těch eh, konečných výročních prohlášení, protože pokud se to objeví dříve, tak je to možno vyřešit. Pokud to odhalíme později my, nebo OLAF, nebo účetní dvůr, tak potom budou uplatňovány finanční opravy. A to je tedy paradigma pro následující období. To tedy bylo, paní předsedkyně, mé slovo úvodem a těším se na výměnu názoru s vámi. Děkuji. Vielen Dank. Moc krát vám děkuji, pane generální řediteli. Když srovnáme zprávy mezi sebou, pak bych je chtěla také říci, že zpráva z regionální politiky je méně transparentní eh, než v případě eh, agrárního sektoru. A proto bych poprosila ještě o několik eh, dodatečných informací, když tedy bych měla navázat na ty perspektivy. Není zde zvlášť vykázána chybovost mezi eh, kohozním fondem a dalšími fondy. Dále ani eh, v jednotlivých eh, prooperačních programech, což by bylo vhodné doporučit. Máme to v oblasti agrární, tam to můžeme rozložit až na jednotlivé platební středisko a proto by bylo také důležité získat více interních informací. Víme, v kterých programech jste zasahovali, ale nevíme, co tyto programy hlásili. A když už jsme upřáni, pak bych chtěla říci, že je důležité dostat také eh, hlášené chybovosti eh, na každý operační program. Viděli jsme, že ve vaší zprávě máte dvě schémata o kontrolním a řídícím systému, ale je, hovoří se potom jenom o jedné úrovni zásahu e, na úrovni e, auditorů. Co bylo děláno na e, úrovni certifikačních institucí, nevíme, což je důležité, abychom se mohli podívat také na spolehlivost údajů. Z členských států máte pouze korekturu v případě jedné třetiny chyb, proč a jak, není tak jasné. Jasné je jenom to, že se nemůžeme spolehnout na jednotlivá hlášení. Jak si tedy vysvětlujete to, že na hlášení členských států se vlastně nemůžete spolehnout? Um, thanks a lot. So, um... Děkuji. Samozřejmě, že jsem ochoten vám poskytnout další informace, pokud si je žádáte. Myslel jsem si, že už jsem zašel do dostatečných detailů a že s tím nebude žádný problém. Máme 322 programů, pokud chcete tu chybovost přepočítanou na jednotlivé programy, tak je to samozřejmě možné, můžeme vám to poskytnout. Nicméně jsem chtěl pouze jasně říci, že tyto programy jsou identifikovány. Všechny programy, kde máme výhrady, jsou vyjmenovány v příloze a jsou tam také veškeré detaily týkající se toho, jaké jsou tu problémy, čeho se týkají. Myslím si, že je to příloha číslo 3, to znamená, že to eh, najdete v naší výroční zprávě o činnosti. Pokud jde o ty další programy, které v tomto seznamu nenajdete, tak uvidíte, že chybovost na daný rok je pod 5%, pod tou 5% hranicí. A kumulativní chybovost nepřesahuje 2%. Dobře, můžeme vám tato čísla poskytnout a můžete si to všechno prověřit. Další věc, další otázka se týkala toho, do jaké míry se můžeme spolehnout na práci auditních orgánů. Jsou tu tři kategorie. První kategorie. Když tedy procházíme tu výroční zprávu, tak eh, tedy eh, kontrolujeme informace, jak se ty informace získaly a také metodologii, to znamená, jak byla vypočítána chybovost. Samozřejmě, že to není jednoduché, protože eh, ty metody eh, na vybírání vzorků jsou velmi složité a tak dále. To znamená, že první případ je, že eh, jsou tam všechny informace a je správně použitá metodologie. Potom je druhá kategorie, kdy tam jsou všechny informace, nicméně není správně použita metodologie. Například co je považováno za abnormální příklad, který není zahrnován. A my se domníváme, že by ten příklad eh, nebo případ tam zahrnut měl být. To znamená, že to opětovně vypočítáme na základě informací, které dostaneme. Tyto dvě kategorie dohromady činí zhruba 90 a potom je tu těch zbývajících 10 a v takových případech vidíme, že informace, které jsme dostali, nejsou spolehlivé. A potom tedy z našeho pohledu eh, hodnotíme spolehlivost eh, práce eh, auditních orgánů na základě nějakého paušálu. To je tedy metodologie, kterou používáme a podle mého názoru je to metoda smysluplná. Vy se ale nedíváte na ty další eh, orgány, které eh, vystavují eh, certifikace se DAS a také další výpočty, zakotvujete na nespolehlivém základě. To je tedy ještě další otázka. Pak bych měla ještě otázku k eh, těm výhradám. Na úvod jste eh, popsal, co všechno se podniká proto, aby zde byla věrohodnost, ale když vidím, že v roce 2013 máme výhrady, eh, které se týkají let 2000 až 2006, tak si kladu otázku, proč už toto nebylo dávno vyřešeno. Jaké nej starý je ten nejstarší, ta nejstarší výhrada, kterou ještě máte. Chtěla bych si udělat trošku statistiku. V roce 2012 jste měli 85 výhrad, 55 z toho bylo vyřešeno, 30 v březnu ještě stále platilo a výhrady pomohou jenom, když vedou k určitému zlepšení. Španělsko v roce 2011, 12 a 13 mělo 22 výhrad a tím také eh, mělo titul nejhorší eh, výkonný stát a také měl největší eh, počet chyb. Takže k čemu ty výhrady? A chtěla bych to říci také k republice, eh, k České republice, Maďarsko 13, 9, Itálie 10, 6, 5, Rumunsko 4, 3 a potom ne, což je eh, skvělé. Eh, potom 31 z 38 po roce 2013 bylo přeneseno, takže je zde otázka, zda ty nástroje jsou dostačující. Jak máme otázku a vůbec někomu vysvětlit? někomu, kdo se zabývá detaily, účetnictví a já mám také mnoho otázek k vašim výpočtům jako takovým, ale to si probereme eh, ještě bilaterálně. Takže zde je, eh, jsou moje dvě otázky k těm výhradám a k té obecné věci. Děkuji. Já jsem to nepočítal tak, která výhrada je tady už nejdéle, ale je pravda, že se objevují výhrady z roku na rok. Vy jste říkala, a já s tím souhlasím, doufám, že budu schopen to udělat, že Výhrada je užitečná pouze v případě, když se potom věci zlepšují. Samozřejmě, my všichni chceme, aby se věci zlepšovaly, ale ta výhrada je velmi užitečná, protože chrání rozpočet Evropské unie. Když máme výhrady, tak neplatíme. A já si myslím, že i když hovoříte o tom, jak vysvětlím ty výhrady, tak si myslím, že toto je velmi důležitý bod. Vy můžete si svým voličům, když generální ředitel generálního ředitelství Regio zjistí nějaké nedostatky, tak prostě přestane platit a znovu platbu spustí pouze v případě, když je ten systém uveden znovu do pořádku. Takže jsou chráněny peníze daňových poplatníků. Já si myslím, že to je velmi důležitý signál. Výhrady chrání rozpočet Evropské unie, jak jsem právě vysvětlil. Abych se vrátil k té vaší první otázce. Říkáte, že se spoleháme na nespolehlivé, nespolehlivých informacích. To není pravda. My jsme provedli audit auditních orgánů. A to je právě myšlenka jednotného auditního přístupu. Vzpomeňte si na zprávu účetního dvora, myslím, že to bylo v roce 2004. Tam se říkalo, že ta věrohodnost by měla být budována od spodu. Takže my jsme na vrcholu, samozřejmě účetní dvůr je ještě nad námi, někde v nebi, a měli bychom se spolehnout do té možné míry na ty, kteří provádějí auditní práci pod námi, protože jinak bychom museli mít to, čemu se chceme vyhnout, a sice, že každý bude auditovat každého a pak zde budeme mít stížnosti od příjemců, že za týden, za jeden týden k ním přišli čtyři různí lidé a prováděli čtyři různé audity. Tak tomu se samozřejmě chceme vyhnout. Chceme být eh, v systému, kde se jedna úroveň může spolehnout na druhou. Jedině, když se nemůžeme spolehnout, a to je náš přístup, jedině, když se nemůžeme spolehnout, tak můžeme jít na úroveň řídicího orgánu a dokonce i na úroveň jednotlivých příjemců, abychom tedy si mohli ověřit tu věrohodnost. Jak jsem říkal, ty zdroje věrohodnosti jsou dva. Na jedné straně auditní orgán a na druhé straně naše vlastní auditní práce, jak auditního orgánu, tak i ostatních orgánů. Děkuji, tomu jsem eh, už eh, rozuměla. Eh, přejeme si skutečně, aby se postupovalo systémem Single Audit Approach a v roce 2012 je také řečeno, že controlling těch řídících orgánů je určitým slabým kamenem. Změnila se ta situace? Budujeme vlastně na těch slabších pilířech a co bychom mohli udělat pro to, abychom zde získali získali více spolehlivosti v těch eh, informacích. Když někdo není spolehlivý, eh, tak eh, také není trestán, takže Evropské unii můžete hlásit cokoliv. Vidíme, právě v oblasti agrární, že eh, to se toto dělá a přitom to nemá žádný dopad. Vidíme samozřejmě také, že ten starý problém eh, konfliktu zájmů v jednotlivých orgánů v členském státě není vyřešen a je důležité, aby ty peníze tedy tam zůstaly, eh, tedy ty, které byly vlastně zpracovány. Co se dá tedy udělat, nebo co děláte vy proto, abyste měli jistotu, že na úrovni auditních orgánů eh, jsou ty informace spolehlivé? Za prvé, jak už jsem řekl, pokud jde o vytváření kapacit, tak tady máme zvláštní oddělení, který se, které se zabývá E, právě e, rozvojem auditních orgánů, to znamená další vzdělávání, pokyny a tak dále. Říkáte, že v podstatě nedochází k žádným sankcím že ty auditní orgány nejsou nějak sankcionovány v zájmu toho, aby tady fungovaly řádně. Já jsem tedy přerušil programy právě z toho důvodu, že auditní orgán nefungoval správně. To znamená, že takto to funguje. Můžeme vám uvést konkrétní programy, u kterých k tomu tak bylo. To znamená, že učiníme jednoznačné kroky, pokud vidíme, že ten auditní orgán nefunguje řádným způsobem. Tyto důkazy, tyto informace získáme tak, že opakujeme vlastně auditní práci auditního orgánu. To znamená, že naši auditoři tam jdou a provádějí stejnou práci, stejné úkony jako auditní orgán samotný a naši auditoři se tedy následně podívají, jestli ty výsledky obou auditů souhlasí. A stane se, že ty výsledky nesouhlasí. Vidíme, že zkrátka ty auditní orgány neprovádějí kontrolu řádným způsobem. Pokud tomu tak je, a máme případy, kdy tomu tak je, tak eh, přerušíme program a pře- přerušíme vyplácení finančních prostředků. Dovolím se ještě vrátit k vaší otázce, to znamená, jak by bylo možné zlepšit práci auditních orgánů. Již jsem tady vytvořil, vy, vy hovořil o tom, že se snažíme uh, o uh, navyšování kapacit a kromě toho je tu ještě jedna věc a sice ty uh, takzvané čisté korekci. Já to také vidím tak, že eh, i ministři financí by měli mít zájem na řádném fungování auditních orgánů, protože eh, je to jednoznačná pobídka pro to, aby eh, ty auditní orgány řádně fungovaly. Pokud tedy je problém objeven ještě předtím, než se předloží ty výroční účty, tak je možno ho odstranit. Pokud ne, tak už ne. To znamená, že i ta struktura pobídek v rámci příštího programovacího období eh, bude vylepšena. V tomto ohledu tedy nepochybně eh, provedeme kroky, <clears throat> abychom to zlepšili. Um, uh, uh, eh, vím, že vás nezajímala pouze práce auditních orgánů, ale také práce řídících orgánů. Jak už jsem řekl, nabízíme jim školení, tréninky, vytváříme systém výměny expertních eh, informací a všechno to jsou body, které se soustředí také na, také na řídící a certifikační orgány. A členské státy také mají prostředky na technickou pomoc, tak aby napomáhali těmto orgánům. To znamená eh, řídícím a certifikačním orgánům. Tyto orgány tedy Eh, mají od nás pomocnou ruku, ale kromě toho dostanou finanční prostředky, tak aby mohly lépe fungovat. Děkuji. Ještě se vracím k otázce finančních korektur, které ve vašich výpočtech jsou velmi významné. Nakolik jsou výpočty členských států přesné? Jak to kontrolujete a jak získáte přehled o jejich přesnosti? There are two parts of... Finanční korekce mají dvě části. První část jsou finanční korekce, které neřekla bych eh, působujeme, ale na kterých trváme. Kdykoliv odhalíme nějaký nedostatek a přerušíme platbu, jak jsem říkal, tak eh, požadujeme, aby byl napraven ten neoprávněně vyplacený výdaj. A o těch máme poměrně spolehlivé informace, protože právě to ověřujeme než odstraníme tu blokádu, než odblokujeme platbu. Pak členské státy mohou být vyzvány k dalším finančním korekcím. Tam se velmi spoleháme na informace, které dostaneme od členských států. Myslím si, že v tomto případě se může stát, že se zlepší nebo že je možné zlepšit eh, spolehlivost informace, že ty informace nejsou ještě dostatečně spolehlivé. To tedy znamená, že nám řeknete, že naše e, údaje jsou spolehlivé, dostáváme je od členských států a tam, kde to není spolehlivé, tak e, tam to korigujete, ale pouze část můžete opravit sami. To znamená, že jste e, odkázáni na členské státy. Je možné nějakým číslem vyjádřit, nakolik se musíte spolehnout na přesnost údajů z členské státy ve vašem Eh, ve vašem sektoru? Pokud mě paměť neklame, tak ty finanční úpravy, finanční korekce období 2007-2013, které tedy eh, zavedla komise, představují zhruba eh, jeden, jednu miliardu a ty které dodatečně eh, dodali členské státy, eh, činí zhruba 1,5 eh, miliardy. To znamená, že díky tomu získáte tedy představu o rozsahu těch zdrojů. Děkuji. Just to uh, compliment. Jen doplním, Když provádíme auditní práci u výročních kontrolních zpráv, a rizikovou základnu, tak také ověřujeme, jakou práci udělali oni. Takže provádíme i vlastní audit, takže máme i další informace a máme informace o těch finančních korekcích, které prováděli oni sami. Dobře, takže počkáme. Paní Sender žádá o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci říci, že naše frakce v zásadě by byla raději, kdyby tady byl ten náš skutečný partner, to znamená odpovídající komisař a ne generální ředitele, ale vzhledem k tomu, jak vypadá současná situace v komisi, tak eh, chápu, že to tak je, ale myslím si, že aby se vylepšily ty informace, tak si myslím, že to, co zde děláme, ještě více přispěje ke zmatku obyvatelstva. Já si myslím, že ten rámec, který nám zde načrtl DG Agri, je obsažen v pracujícím, nebo tedy v pracovním dokumentu zpravodajky. Je to na stránce 19 a tam se v různých sloupcích eh, objevují různé údaje. Je to nějaká tabulka a já bych byla ráda, kdybyste nám vysvětlili, protože my bychom se konečně v té džungli rádi vyznali, rádi bychom pochopili. V té příloze 3, kde jsou přímé platby, tak tam se objevují různé sloupečky a čtvrtý a pátý sloupeček hovoří o chybovosti v členských státech. Podle statistik je zde něco, co se tam uvádí a potom později už ne. A potom zbytková chybovost, která je upravená platební agenturou. Tam jsou další procenta, v některých případech se to jeví identicky, to mě tedy překvapuje, a v jiných případech jsou zde velké rozdíly. A pak jsou zde o další dva sloupečky dále. Je položka ohrožené kvantity, ohrožené částky. Předpokládám, nevím, co to je, nebudou to asi všechny ohrožené, protože nejsou všechny součástí té výhrady, tak by mě zajímalo, jak se vypočítává toto riziko pro tyto částky, ohrožené částky a potom další chybovost na členský stát, reziduální zbytková chybovost. Takže by mě zajímalo, jakým způsobem se všechny tyto míry chybovosti vypočítávají a jestli se také v členských státech zavádí nějaký proces, kdy členské státy mohou reagovat Zda je zde možnost eh, dohodnout se na tom, jakým způsobem se bude snižovat tato chybovost eh, a jakým způsobem se vlastně dospěje k těmto úrovním. Jestli to jsou nějaké úrovně, které identifikovala komise, které tam uvádí, anebo jestli to jsou nějaké části, které byly dohodnuty s členskými státy, jestli v různých eh, administrativách, agenturách nebo auditních orgánech členské státy prostě předpokládají, že toto je chybavost, která byla takto společně stanovena. Takže by mě zajímalo, do jaké míry je zde schoda a do jaké míry se pracuje společně na stanovování těchto různých chybavostí. My samozřejmě nepochybujeme o tom, že byste mohl odpovědět na tu otázku, ale týká se to oblasti agrární, Eh, o čemž se budeme bavit až za chvíli. Takže prosím, abyste si tu otázku eh, nechala až mm, pro generálního ředitele Jerseyho Pleva. Nyní hovoříme o regionální politice. Omlouvám se, já jsem to nevěděla moc dobře, ale měla jsem pocit, že už začínáme se zemědělstvím, tak proto jsem už zmínila ty zemědělské aspekty, takže se tisíckrát omlouvám a Doufám, že tady ta má otázka bude zodpovězena později. To není problém, my tu odpověď předáme, ale teď jde o regionální část, ale kolega Savama má otázku k oblasti regionální politiky. Um, thank you, madam. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také vám, pane generální ředitele, <clears throat> za vaši snahu. Dovolte mi, abych zmínil uh, několik věcí a také otázky. Po velmi podrobných otázkách paní předsedkyně je na že se tedy musíme podívat na celý ten obrázek z hlediska několika důležitých věcí. Podle mého názoru jsou tu stále ještě klíčové otázky. Já vím, že tady všechno, eh, že děláte všechno, co je ve vašich možnostech, ale stále je to tak, že pokud tedy nemáme dostatek e, informací, pokud skutečně nevíme, jestli členské státy a agentury nám dávají správné informace, tak, e, informace, tak celá ta základna pro výpočet nemusí být správná. To znamená, že na to se já osobně budu velmi pečlivě dívat, až budu tuto zprávu hodnotit. Pokud e, říkáte, že a uvádíte také čísla, že uh, u části finančních korekcí se musíte opírat o informace, které získáváte od členských států a říkáte, že se domníváte, že by tady mohlo dojít k nějakému pokroku, tak uh, moje jednoznačná otázka směrem k vám je tato. Jaký pokrok, jaké prostředky, nástroje uh, tady potřebujete a vidíte. Eh, o čem tedy hovoříte, když eh, hovoříte o té miliardě nebo miliardě a půl, tak se ptám, co je potřeba učinit proto, abychom se těchto eh, otazníků, těchto nevyřešených otázek zbavili. Děkuji. On your vital question about, uh, mm, Vaší zásadní otázce, které se týkají spolehlivosti informací v rámci auditu. Samozřejmě, že to není tak, že bychom ty informace brali jako takové, že bychom je nespochybňovali. My provádíme auditní práci a pokud zjistíme, že auditní orgány nefungují, tak přerušíme programy a přerušíme vyplácení finančních prostředků. Pro vaši představu bych rád řekl, že jsme prováděli audit 239 auditních orgánů od roku 2009. To znamená, že velmi pečlivě sledujeme práci auditních orgánů a tyto orgány nám tady musí poskytovat informace, musí se nám spovídat. Pokud e, dojde ke zlepšení, tak si myslím, že je potřeba se tedy shodnout na metodice, na metodologii, jak tedy eh, definovat eh, tu, ten, ty normální případy, eh, jak je potřeba věci provádět. Musí být tedy všechno jasné, všichni musí vědět, na základě jakých pokynů rozhodovat. na základě jakých čísel je potřeba přijmout finanční korekce v daném roce. To znamená, že my kontrolujeme informace, které dostaneme, eh, to je nepochybné. Ich möchte noch mal auf die ještě jednou upozorňuji na těch 22 výhle eh, má Španělsko od roku 2011 bez řešení. Eh, já se domnívám, že se jedná vždy o stejné projekty, nebo jsou to jiné projekty. Eh, když tyto programy pak nedostanou finanční prostředky, tak jak se postupuje nebo jak eh, s tím máme pracovat. A pak následují finanční korektury, ty prostředky se musí vrátit nebo část eh, prostředků se musí vrátit, eh, přičemž ta skutečná výše nemá nic společného s tou chybou. Podle toho, co nám říkáte, tak tu skutečnou chybu nebo škodu vlastně nemůžete ani zjistit. Já si tedy kladu otázku, jak ta spolehlivost vlastně vypadá, jak zjistíte, že je něco nespolehlivé a jak to potvrdíte také nám. Eh, v vaší zprávě píšete v jednom momentě, že generální ředitel odhaduje chybovost Eh, nespolehlivých informací. Eh, to tak bylo také v roce 2012. Eh, otázka, kterou si klademe, je otázka spolehlivosti a spolehlivosti výhrad i zrušení těch výhrad, tedy celý tento systém, ten se nám zdá být propojen s určitými zásadními otázkami. Jsem si jistá, že jistě k tomu budete mít nějakou rozumnou odpověď. I will try my best. Um... Já se pokusím. Pokud je o Španělsko, je pravda, že jsme měli opakované výhrady a problémy ve Španělsku, ale je také pravda, že když se podíváte na programy, tak to nejsou pořád ty též programy, kterých se to týká. Takže máte velmi složitý systém ve Španělsku, máte různé zprostředkující subjekty, které jsou aktivní v mnoha regionálních programech, ale i v, reg- v národních programech. Takže pokud jeden z nich má problém, tak to má dopad na celou řadu programů. Ale znovu, jak jsem říkal, když se objeví problémy, tak my neplatíme. Myslím si, že to je důležité. A ve Španělsku se hodně problémů také vyřešilo, ale my společně se španělskými orgány, pokud jde o novou generaci programů, budeme mít uspořádání, které bude mnohem jasnější, kde se bude jasně rozlišovat mezi regionálním a národním měřítkem. A to by mělo, alespoň doufám, vyřešit některé problémy ve španělských programech. Říkala jste, že máte pochybnosti o spolehlivosti. Jak jsem říkal, 90% je spolehlivých, 10% ne. A tam, kde se nemůžeme spolehnout, v těch zbývajících 10%, tak tam máme 5, 10, 25. To jsou odhady chybovosti. Tam odhadujeme chybovost u těch 10%. To je prostě naše metodika ale jsme také opatrní. Vypočítali jsme pro rok 2013 chybovost 2,8 Ale řekli jsme také, že je mnohem opatrnější, když vám dáme nějaké rozpětí a uvedli jsme rozpětí až do 5,3. Takže vidíte, informace jsou omezené, jako všechny ostatní informace. Když se podíváte na chybovost, kterou zveřejňuje účetní dvůr, tak to je založeno na vzorku, který je menší než 5% a je tam také rozmezí, když se na to podíváte. Takže to je prostě věc, která je vlastní auditnímu a kontrolnímu přístupu. A z dobrých důvodů, z důvodu efektivity, je tento přístup založen na vzorkování. Toho se prostě nedokážeme zbavit, je to nejefektivnější způsob, jak eh, získat věrohodnost. Protože chcete mít přiměřené kontroly. Pokud náklady na kontrolu převáží ty výhody, tak eh, to máme problém. A to rozhodně nechceme. Protože nesmíme zapomínat, že v podstatě je to o tom, že chceme mít politiku, která bude financovat investice, konkurenceschopnost a růst a zaměstnanost. Toho chceme dosáhnout. Ale nemůžeme si dovolit eh, neoprávněné výdaje. Musíme se tedy snažit dosáhnout takovéto rovnováhy a já myslím, že na generálním ředitelství regio děláme všechno pro to, abychom této rovnováhy dosáhli. Když ty peníze nedostanou ti, kteří eh, je mají dostat, tak mm, mm, jsme udělali chybu všichni. Já si myslím, že ty náklady eh, v regionální oblasti eh, nejsou nějak veliké. 40 miliard euro není mnoho, proto si myslím, že je určitě dobré, abychom prováděli kontroly, abychom si byli jisti, že to bude probíhat správně, protože jinak nedosáhneme našich politických cílů. Eh, nemělo by smysl, abychom se o tom dále bavili. Nyní má slovo paní kolegyně Sender ještě jednou. No Doufám, že se teď nespletu. Já jsem se chtěla zeptat pana generálního ředitele na jednu věc. V tom systému, který jste nám představil, já chápu, že je složitý, především v takových zemích jako Španělsko nebo Německo, to je federace, kde jsou různé úrovně, dochází ke zlepšování, protože členské státy především v uplynulých letech jsou si vědomy rizik, kterým se vystavují. Hrozí, že jim budou pozastaveny platby po výstraze. A já jsem se chtěla zeptat, v těchto programech, kde dochází k tomu přerušení plateb, které máme třeba ve Španělsku, v Německu, v Itálii, já vidím, že v té části programu, nebo že tam máme část programu, kde byla vydána výstraha, pak jsou zde programy, kde byly pozastaveny platby a ta čísla mají klesající tendenci. Tak eh, by mě zajímalo, jakým způsobem členské státy se zlepšují z jejich hlediska. Mají spoustu programů jako Německo, Francie, Španělsko, kde tedy byla vydána výstraha, že bude přerušena platba, pokud nedojde k nápravě nedostatku, a pak se tyto země zlepší. Pak jsou zde programy, kde dochází k předběžnému přerušení, tak eh, tam eh, je to také už eh, poměrně nižší číslo a potom to přerušení platby těch, to jsou zase nižší čísla, takže můžeme to chápat jako postupné zlepšování? To je má první otázka. A druhá otázka. Na vašem generálním ředitelství je tento systém efektivní, to znamená, zlepšuje se ta míra získávání zpět těch neprávem vyplacených prostředků. With the pokud jde o ty regulační změny v období 2007 až 2013, tak je pravda, že došlo k podstatnému zlepšení celkového fungování, pokud jde o řádnost a legálnost. Je to patrné například z chybovosti, kterou zveřejnil účetní dvůr. Byli jsme ve, na dvojitých částkách, a, nebo eh, na eh, chybovosti, která byla více než 10%, nyní je to méně 10%, ale stále je to hodně. To znamená, že ten systém se zlepšil. Zároveň je patrné, že prostřednictvím varování, přerušení a tak dále to funguje. Je to zkrátka sled kroků a je to zkrátka ta nejdůležitější věc. A nejdůležitější věc je to, že přestaneme platit peníze. Ale předtím jsou to tedy různé kroky v rámci toho postupu. Jak jsem řekl, platíme pouze tehdy, pokud ten eh, systém byl opraven, napraven a Zjistili jsme, že díky preventivním opatřením se, jsme schopni vyhnout tomu, aby eh, docházelo k vyplácení eh, ne, eh, částek ne, ne, neřádným způsobem. To znamená, že díky tomu jsme dosáhli velkého zlepšení toho celkového fungování. Děkuji. No. Máte ještě doplňující otázku? Prosím. Dovolte, paní předsedkyně, chtěla jsem také dodat jednu věc. Vzhledem k tomu, že se zde hovoří o uplatňování tohoto procesu, který je podle mě velmi pedagogický, je vidět, eh, že když dochází k tomu přerušení platby, takže jsou to opravdu výjimečná opatření. Španělsko, Německo, Italsko, mohl byste, Itálie. Mohl byste nám říci, jak toto přerušení plateb eh, například v mé zemi, tam se to týká 15 programů, jak s tím souvisí to, že v okamžiku krize nastal velký problém se spolufinancováním, protože se jedná o zemi, kde se musela uplatňovat velmi přísná opatření v zájmu snižování dluhu, takže tím pádem často nebylo možné splnit povinnosti se spolufinancováním. Tak by mě zajímalo, zda jsou tam určité případy, které se týkají právě problémů se spolufinancováním. Zda tedy jsou zde některé programy, kde muselo dojít k přerušení plate, protože členský stát nebyl schopen zajistit spolufinancování. A teď tedy hovořím pořád jenom o tom spolufinancování. Někdy spolufinancování je 15%, někde 25% v některých regionech, ale jinde je to mnohem vyšší podíl. Takže by mě zajímalo, zda i tyto případy jsou obsaženy v tom vašem výčtu. Ty nedostatky, a to je vlastně jediný referenční bod, které jsme zde odhalili, nesouvisí s úrovní spolufinancování. Víte, že v průběhu krize, a to je důležité, jsme zvýšili spolufinancování ze strany EU a snížili jsme národní část, národní podíl. Ale to je zcela jiná záležitost. My jsme neodhalili žádné problémy, které by se týkaly výpočtu výše spolufinancování. To není relevantní. Hlavní problém ve Španělsku je ta složitost celého uspořádání a vzájemné působení různých zprostředkujících subjektů, které zároveň působí v různých programech. My tam máme ve Španělsku asi 150 různých zprostředkujících subjektů a když máte jednoho tohoto zprostřed, jeden tento zprostředkující subjekt, který má problémy, tak se to okamžitě projeví v celé řadě programů. A to je hlavní problém ve Španělsku. To je jeden z hlavních eh, důvodů těchto problémů a společně se Španěli budeme řešit tento problém do budoucna tím, že jasně oddělíme orgány, které budou zodpovědné za národní a regionální programy. Ještě na závěr bych se vás chtěla zeptat, jak byste chtěli, abychom pracovali s vašimi výhradami v rámci absolutoria? Very... Musím říci, že jsem byl poctěn na, při posledním udělování absolutoria, protože tehdy jste v podstatě potvrdili výhrady, které přednesl generální ředitel zodpovědný za regionální politiku. To znamená, že pro vás eh, z vašeho pohledu jde o to, abyste to vzali na vědomí, kde tedy máme věrohodnost účtu, kde ne. Nicméně vám mohu říci, že eh, v celkovém pohledu pokud se podíváte na celkovou výkonnost i z hlediska regulérnosti a legálnosti, tak kumulativní reziduální chybovost je v mé oblasti pod dvěma procenty. Konkrétně je to 1,2 a to konec konců vidíte také ve výroční zprávě o naší činnosti. Děkuji. Já jsem nediskutovala o této chubovosti ani o vz, jejich vzniku, o základě, ze kterých vychází, ale viděli jsme, že ta informační základna by se měla zlepšit a můžete si být jist, že všichni na tom budeme dále pracovat. Já si pak ještě dovolím vám předložit několik dodatečných otázek, abychom tu debatu debatu s komisařem nevedli na té technické úrovni. Děkuji vám za vaši přítomnost a budeme se nyní věnovat agrární politice. Pane Pleva, Vaši výroční zprávu jsem si přečetla s velkým zájmem. Je zde mnoho informací na téma spolehlivost a je zde také chybovost eh, platebních středisek a eh, také na úrovni eh, vašeho GD. Zde vidíme, jaké nedostatky existují v celém sledu těch jednotlivých orgánů a děkuji vám za tuto dobrou zprávu zprávu. Chtěla bych eh, také oznámit, že vy říkáte ve vaší zprávě eh, poněkud eh, prorocky, že by mělo dojít ke sjednocení. To znamená, že byste předložili méně informací, pak práce s námi bude obtížná. Rád vám, ráda vám ale dám slovo, abyste mohl přednést své úvodní poznámky. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste mě sem pozvali na naše dnešní společné zasedání. Dovolte mi, abych nejprve přednesl krátký úvod a pokud dovolíte, tak eh, bych na závěr také eh, přednesl několik eh, reakcí k vašemu pracovnímu dokumentu. Ale pojďme začít tím úvodem. Každý rok Eh, zhruba 59 milionů euro je eh, tedy investováno, nebo miliard euro je investováno do eh, zemědělství transakce v členských státech určené pro e, příjemce se zahají e, zhruba na 8 miliard. Pokud tedy chceme zajistit řádnou zprávu na úrovni členských států, tak je potřeba, abychom měli velmi komplexní systém řízení a kontroly, který jsme také vytvořili a v rámci sdílené zprávy členské státy zodpovídají za kontrolu na první úrovni, dříve než tedy eh, příjemci peníze dostanou. Komise v posledku zodpovídá za řádnou zprávu evropského rozpočtu. To znamená, že role komise spočívá v tom, aby prověřovala fungování eh, systému kontroly a řízení ve členských státech a sice na základě auditů. Eh, musí také zajistit, aby odhalené nedostatky byly napraveny a aby tedy došlo eh, k finančním korekcím. Člen členské státy akreditovaly 82 platebních agentur celkem a Tyto agentury tedy mají spravovat vyplácení částek příjemců v souladu s evropskými eh, pravidly. Celkem se týká, celkem tedy je provedeno 120 auditů platebních agentur, tak aby bylo zaručeno, že tyto agentury postupují v souladu s požadavky evropského práva. Pokud jde o výsledky auditů, tak čisté finanční korekce eh, dosahovaly více než 600 milionů eh, a e, tyto korekce tedy jsou uvaleny každý rok, tak abychom byli schopni chránit evropský rozpočet. E, jsou tu tedy dva e, faktory, které vyplývají z naší výroční zprávy o činnosti za rok 2013. V roce 2013 DG Agri počítá s chybovostí na prvním a druhém pilíři ve výši 2,7 a 5,2 pokud hovořím o celkové chybovosti, tak eh, to znamená, že eh, chybovost v rámci CZP celkem je eh, ve výši 3,26 V roce 2013 jsem pronesl celkem 63 výhrad k platebním agenturám. Zajistil jsem, aby byly přijaté řádné a potřebné kroky ve všech případech, tak abychom byli schopni chránit evropský rozpočet. Kromě toho jsem požádal o to, aby příslušné platební agentury předvedly a zavedly akční plány, aby byly schopny napravit nedostatky eh, zmíněné ve eh, výhradách. Například ve eh, Francii se to týkalo problémů v systému identifikace pozemků LPIS, eh, kvality namátkových kontrol a tak dále. Eh, to znamená, že eh, byl zaveden komplexní akční plán a DG Agri pečlivě sleduje pokrok. Pokud jde o Polsko, tak tady jsme formulovali výhrady, které se týkaly velkých nedostatků, strukturálních nedostatků v uznávání producentů v oblasti ovoce a zeleniny. Finanční riziko pro eh, tyto fondy je tedy eh, pokryto eh, evropskými prostředky, které nebyly vyplaceny řádným způsobem a Eh, to znamená, že my eh, tyto částky budeme požadovat zpět, tak abychom mohli eh, chránit evropský rozpočet. Pokud chce Polsko dosáhnout svých cílů do budoucna, tak jsme ho požádali, nebo bude muset přijmout bezprostřední kroky. Návrh akčního plánu, které předložili polské orgány, je v tuto chvíli předmětem analýzy v rámci DG Agri. Neskladali jsme ho uspokojivým, to znamená, že se mu v tuto chvíli věnujeme. Pokud ten výsledek bude negativní, tak samozřejmě zvážíme i přerušení budoucích plateb. Kromě toho bych rád uvedl jiný příklad a sice se to týká toho, kdy je potřeba nebo možno výhradu zrušit. Jak jsem řekl, Výhrada byla například eh, formulována eh, ke zprávě o činnosti v roce 2009. Týkalo se to fungování systému LPIS v Bulharsku, to znamená systému pro identifikaci pozemků. DG Agri požadovalo akční plán a tento akční plán byl následně velmi pečlivě sledoval. Po potvrzení, že ten akční plán byl eh, dostatečně eh, proveden a že systém LPIS v tuto chvíli eh, funguje řádným a uspokojivým způsobem, tak v roce 2013 ve výroční zprávě o činnosti byla tato výhrada stažena. A nyní mi dovolte ještě několik poznámek o účinnosti nákladů. DG Agri požádalo členské státy, aby odhadly náklady na kontroly, které jsou prováděny. V souladu s těmito informacemi, které jsme od členských států obdrželi, členské státy vynaložily 4 miliardy euro na kontrolu a zprávu eh, zemědělských výdajů eh, za rok, což samozřejmě odpovídá eh, více než 5% výdajů na společnou zemědělskou politiku namísto toho, aby rost rostly náklady na kontrolu. Míst, eh, pracuje eh, Evropská komise se členskými státy na tom, abychom zvýšili účinnost těchto kontrol. Snažíme se totiž přijít na to, v čem spočívají základní příčiny chyb a snažíme se tyto informace se členskými státy vyměňovat. To je totiž velmi důležité proto, abychom eh, zvýšili účinnost kontrol. A nyní ještě několik slov o těch doporučení vašeho výboru. Samozřejmě, že vaše návrhy jsou jsou eh, velmi konstruktivní. V loňském loňském roce i v předešlých letech jste tedy formulovali celou řadu konstruktivních návrhů, které vedly ke zlepšení eh, společné zemědělské politiky. Samozřejmě, že eh, nám leží na srdci a rád bych to eh, dohložil několika příklady. Zeštíhlení auditního postupu. Po nové společné zemědělské politice tu bude nový systém, díky němuž bude možno významně zjednodušit auditní postupy druhé doporučení vašeho výboru eh, se týká eh, přerušení nástrojů ex ante. Eh, ne, nebo přerušení co, plateb, co by nástroj ex ante. Nový Nástroj přerušení plateb eh, umožňuje přerušit platby směrem ke členským státům, pokud je potřeba eh, reagovat na slabá místa v kontrolních systémech členských států. Máme eh, speciální orgán pro přerušení plateb, který se každý den zabývá právě případy, kdy je potřeba platby přerušit. Dovolte mi, abych na závěr konstatoval, že co by generální ředitel DG Agri Eh, je, nebo se každý den snažím o to, abychom řádným způsobem zpravovali evropský rozpočet. A je to moje osobní zodpovědnost. DG Agri bude de, eh, dělat všechno, co je v jeho silách proto abychom snížili chybovost. Nicméně nižší chybovost eh, nevždy odpovídá politickým cílům a komplexním opatřením. The have... Po reformě CZP je tu zavedena větší flexibilita členských států, pokud jde o dobrovolnou podporu, ku příkladu. A já si myslím, že tato rostoucí flexibilita povede k větší komplexnosti, k větší složitě, složitosti a proto je potřeba vyvážit legálnost a regulérnost při dosahování politických cílů, ale zároveň musíme mít na paměti také současné kontrolní požadavky a náklady, které jsou s tím spjaty. S ohledem na všechno to by bylo velmi nerealistické, kdybychom se domnívali, že chybovost bude snížena pod 2 procenta eh, eh, dlouhodobě. Náklady na kontrolu na straně členských států jsou v tuto chvíli odhadnuty na 4 miliardy euro eh, za rok a působí prohibitivním způsobem. To znamená, že já se, eh, se domnívám, že moje zpráva o činnosti za rok 2013 vám poskytuje celkový a transparentní přehled o tom, na čem moje generální ředitelství pracuje a e, jakým způsobem tedy kontrolujeme výdaje v rámci SZP. Pokud dovolíte, paní předsedkyně, tak bych se ještě krátce vyjádřil k několika bodům, které se nebo několika bodům z vašeho uh, pracovního dokumentu o prohlášení o věrohodnosti účtu. Nejdříve bych rád opravil to, nebo napravil to, co vypadá jako nedorozumění ohledně té částky nebo těch částek, kterých se eh, týkají výhrady ohledně výdajů u tržních opatření a přímých plateb. Tato částka, která je zde uvedena jako částka, které se týká výhrada v tom pracovním dokumentu, tak to jsou celkové výdaje. Jak je uvedeno ve výroční zprávě o činnosti na stránce 21, výdaje, které jsou Předmětem výhrady dosahují 198,3 milionů eur u tržních opatření a přes 600 eh, milionů u přímých plateb. Spravodajka správně hovořila o problematice spolehlivosti údajů poskytovaných platebními orgány ohledně chybovosti Váš přístup byl definován ve výroční zprávě o činnosti z roku 2013 jako odhad reziduální chybovosti. Podrobně je to vysvětleno v příloze 4 na stránce 45 a následujících stránkách. Tento přístup bere v úvahu všechny dostupné informace, především audit od generálního ředitelství Agri, účetního dvora, certifikujících orgánů a Případně se zde tedy opravuje chybavost, která je poskytována jako údaj ze strany platebních agentur. Ta reziduální chybavost, to je realističtější odhad, jak jsem říkala, pro 2013, pro první pilíř odhadujeme chybavost na 2,7 a druhý pilíř 5,2 To znamená, že celkem je to 3,26 pro celou společnou zemědělskou politiku. Spravodajka také poznamenala, že se nepočítá s žádnými sankcemi za nesprávné vykazování údajů. Dovolte mi, abych upozornil, že právní rámec neobsahuje žádná ustanovení, která by byla podkladem pro tyto sankce. Pracovní dokument eh, uvádí, že zde byly vzneseny výhrady u platebních agentur, kde byla chybovost nad 5 po korekcích. Chci jen vyjasnit, že obecné pravidlo, které uplatňujeme, je to, že výhrady se ve výroční zprávě o činnosti týkají těch platebních agentur, jejichž reziduální chybovost přesáhne 2 ale my jsme samozřejmě uplatňovali tuto metodiku i na agentury, kde je ta chybovost 2 až 5 a jsem připraven to do detailu vysvětlit později. Pracovní dokument také hovoří o té problematice LPIS LPS je důležitá složka Ajaxu a jeho efektivita byla uznána Evropským účetním dvorem. Problém je u trvalých pastev, pastvin, tam by mělo dojít k významné redukci. Členské státy by měly tedy zavést nápravné akce, aby upravili LPIS. Pokrok při implementaci tohoto akčního plánu je sledován naším generálním ředitelstvím pro zemědělství. Mohu vám poskytnout údaje, které se týkají aktualizace monitorovací tabulky v příloze 10. A zpravodajka také uvádí, že v, praxe, v praxi doba, která uplyne mezi odhalením nedostatku a korektivní nápravnou akcí, může trvat několik let. V některých případech to trvalo opravdu velmi dlouho, než byla přijata nápravní, nápravná opatření. To je pravda. Ale možná to bylo částečně způsobeno příliš dlouhým eh, příliš dlouhými postupy při tom vypořádání. Teď se snažíme zkrátit tyto lhuty, máme zde nové zákonné lhuty, máme také reformu společné zemědělské politiky, která umožní přerušit eh, platby a členské státy tedy budou mít eh, větší motivaci reagovat rychleji než v minulosti. Dovolte také, abych na závěr připomněl, že finanční riziko, které ohrožuje zemědělské výdaje v rozpočtu, bylo vždy pokryto čistými finančními korekcemi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Jsem si všemla toho, že pět minut netrvá všude v Evropě stejně dlouho, ale chtěla bych, abychom začali otázkou paní Sender. Je to otázka statistik. Příloha 3, přímé platby, kontrolní výsledky a vaše otázka byla, otázka spojená s chybovostí a zbytkovou chybovostí a ptala jste se, jak to vzniká metodologicky, jak to, že někteří dostanou více než jiní. Můžete se k tomu prosím vyjádřit? Thank you for, for this question. Děkuji za tuto otázku. Metodologii, kterou jsme poprvé používali v roce 2013, jsme použili k tomu, abychom tedy stanovili eh, chybovost pro jednotlivé platební agentury. Je to eh, na stránce 41 v příloze 4. Tam je ta metodologie přesně popsána. Nicméně velmi stručně bych rád řekl, že, jak už bylo řečeno, máme určité potíže se eh, spolehlivostí statistických údajů, které dostáváme od členských států. To znamená, že se na ně musíme pečlivě podívat a musíme také analyzovat všechny další zdroje, tak abychom mohli eh, spolehlivějším způsobem vypočítat chybovost na základě těch údajů, které dostáváme od členských států. To znamená, že bereme v potaz také výsledky dalších auditů, eh, které provádíme v rámci DG Agri v souladu e, s auditní strategií a kromě toho tedy bereme v potaz také audit, který e, provedl Evropský účetní dvůr a bereme také v potaz e, hodnocení certifikačních orgánů. A na základě všech těchto informací ohodnotíme takzvanou reziduální zbytkovou chybovost, která nezohledňuje pouze statistiky, které dostáváme od členských států, ale také všechny další zdroje, které jsem právě zmínil. A právě proto je tu rozdíl v té tabulce, kterou máte v, tabul- eh, v příloze 3. Eh, je tu tedy eh, sloupec, kde je chybovost ve členských státech podle jejich statistik a potom je tu chybovost eh, reziduální přizpůsobená na jednotlivé platební agentury. Snad jsem tím vysvětlil ten důvod, proč jsou ty eh, částky nebo ty chybovosti v jednotlivých sloupcích různé. Další otázka zněla, jak tedy eh, posuzujeme metodologii, jak ji konzultujeme a jestli tedy členské státy se s komisí shodly na metodologii. Rád bych řekl, že to, co tedy píšeme ve výroční zprávě o činnosti, je informace o tom, že, nebo že ta eh, výroční zpráva o činnosti je eh, informace komise. Samozřejmě, že eh, se členskými státy spolupracujeme na výpočtu chybovosti, nicméně metodologie se opírá o zdroje, které jsem vyjmenoval, které jsem zmínil. To znamená, že není potřeba se členskými státy eh, konzultovat metodologii. Nicméně členské státy jsou si dobře vědomy eh, metodologie, my jim ji eh, dáváme my, jim informaci o této metodologii dáváme transparentně k dispozici, to znamená, že nemáme co schovávat. Pokud ovšem chceme eh, vypočítat chybovost, tak se nemůžeme omezovat na informace, které dostáváme od členských států a právě proto jsme se snažili o to vylepšení, když vypočítáváme chybovost na platební agenturu a v některých případech, pokud je to potřeba, eh, dodáváme informace, které tedy pocházejí z jiných zdrojů, ať už jsou to audity DG Agri, účetního dvora nebo další zdroje. To první top-up bylo vždycky 25% a to bylo příliš málo. Právě proto se chybovosti e, účetního dvora a GD a GRI e, vždy tak e, odlišovaly. A to výrazně v roce 2011 byla chybovost a GRI 0,6 pro přímé platby a účetního dvora 2,9. V roce 2012 to bylo 2,2 a účetního účetní dvůr 3,8. Domníváte se, že je nyní dostačující provést tyto korektury a je váš dnešní podpis spolehlivější než v loni? Je zde mnoho otázek ohledně vašeho postupu. A to je ta otázka, kterou bych chtěla položit. Dále také otázka kontrolních statistik těch eh, platebních agentur. Hovořil byste o vědomém podvádění? Děkuji za tuto otázku. Je zde rozdíl mezi metodikou výpočtu chybovosti komisí a Evropským účetním dvorem. My počítáme chybovost eh, pro řídící účely, ale Evropský účetní dvůr počítá chybovost kvůli absolutoriu. Když vezmeme v úvahu vývoj chybovosti, kterou vypočítává generální ředitelství Agri, tak vidíme, že se zde postupně zbližují všechny tyto metodiky. Jak jsem říkal, změnili jsme metodiku oproti minulosti v roce 2011 jsme měli strop 25%, ale neprováděli jsme analýzu důvodů. V minulosti jsme měli chybovost, která byla velmi obecná, teď je naopak velmi přesně zacílená, to znamená, že bereme v úvahu všechny platební agentury, všech 82 platebních agentur. Ta chybovost účetního dvora je založena na statistických metodách, takže by mohlo být velmi těžké dosáhnout plného souladu obou metod, plné konvergence obou metod, ale chci říci, že i když vezmeme v úvahu všechny tyto rozdíly, tak pořád se dostáváme do toho rozmezí účetního dvora, takže tam není žádný velký rozpor. A pokud je o tu metodu, která je uplatňována poprvé, tak výsledky jasně svědčí o tom, že se ubíráme správným směrem a určitě chceme toto úsilí ještě dále prohloubit, eh, nejen pokud je o výpočet chybovosti, ale především chceme pomoci členským státům omezit eh, chybovost eh, přímo na místě. Právě proto úzce spolupracujeme s členskými státy, abychom zabránili chybám. Například u prvního pilíře, kde jde opravdu o velké peníze, asi o 41 miliard ročně. Vytvořili jsme zvláštní oddělení na začátku roku na našem generálním ředitelství, jehož úkolem je řešit přímé platby, především v kontextu greeningu a pomoci členským státům implementovat nové politiky. Ještě se vrátím k otázce vědomého podvádění. Tolik korektur v této výši, já jsem se snažila to ukázat v pracovním dokumentu, vy kritizujete těch 5%, my jsme to převzali z vaší zprávy o činnosti. Je to tabulka na straně 6, kterou mám na mysli. Je zde britská platební agentura, která hlásí 0,67 a vy to korigujete navrhujete na 5,66, řecká hlásí 0,83 a 5,17 je pak korigováno vámi, Španělsko 1,93 a vy jste to korigovali na 4,7, Portugalsko 0,82 na 4,3 a Rumunsko 1,7 na 4,27. Jak si to máme vysvětlit, eh, tuto korekturu? Pokud bychom to chtěli vysvětlit, tak musíme postupovat individuálně, velmi pečlivě probrat a analyzovat každý konkrétní případ. Já si myslím, že takové krátké shrnutí toho, jak jsme postupovali, je na stránce 114 v naší výroční zprávě o činnosti, kde vysvětlujeme, jak jsme postupovali u každé eh, platební agentury. Máme 95 platebních agentur eh, eh, kde je výroční chybovost pod dvěmi procenty. Roční chybovost je tedy menší než 2%, to znamená, že to jsou platební agentury, které naprosto odpovídají našim očekáváním. Potom jsou tu agentury, kterým jsme udělali, udělili prohlášení o věrohodnosti s malým e, rizikem. E, 2 až 5 pro, procenta chybovosti se s, s spolehčujícími okolnostmi. Je to 29 e, případů, ne agentur, ale případů, protože e, e každá ta agentura spravuje různé případy. To znamená, že v, tuto chví, v, v tomto případě jde o to, že na základě našeho hodnocení jsme dospěli k závěru, že ta agentura skýtá určité, určitou nízkou míru rizika pro evropský rozpočet. A omezené prohlášení o vyrovnosti účtů eh, jsme udělili v 36 případech. a tady ta roční chybovost byla vyšší než 5 v takových případech jsme tedy eh, udělili pouze omezené eh, prohlášení o věrohodnosti účtu. Celkem to tedy bylo 26 případů. Pokud jde o ty příklady, které jste uvedla, tak u Spojeného království jsme nezohlednili pouze audit Evropského účetního dvora DG Agri ale také audity certifikačních orgánů a jejich hodnocení. Takto jsme analyzovali každý případ této agentury a naše expertní skupina se tedy následně rozhodla, že eh, zbytková chybovost bude eh, přizpůsobena. Mohli bychom takto okomentovat případ pod případu všechny agentury, které jsou zmíněny. To znamená, že jste nezaznamenali žádné vědomé eh, klamání, zkrátka se to nepovedlo. Pokud musíte ty ta čísla tak zásadním způsobem korigovat, eh, ptám se, co, eh, jak postupujete v komunikaci například se Spojeným královstvím, co, co jim řeknete, jak, jaké důsledky z toho vyvodíte. Po velmi podrobné analýze, když zjistíme, že je tu nějaký problém v řízení, ve správě, tak požádáme dotyčnou platební agenturu, aby sestavila akční plán s jednoznačně eh, popsanými kroky, které by měly odstranit všechny nedostatky. Tento akční plán je následně monitorován monitoruje ho tedy generální ředitelství Agri a na druhé straně se tomu samozřejmě věnuje členský stát v tom smyslu, že ten akční plán provádí na úrovni eh, platební agentury. Nyní pan kolega Píper. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já mám otázku eh, na pana Plevu ohledně budoucnosti zemědělské politiky. Členské státy eh, si stěžují, a myslím, že všechny, že na základě křížového eh, podmiňování se vše komplikuje. Chci se zeptat, zda zde vidíte určité navýšení rizik eh, pro zneužití eh, evropských prostředků v zemědělské politice. Domníváte se, že to riziko bude ještě větší? A druhá otázka se týká situace ve Francii. My jsme v Evropském parlamentu zemědělskou politiku a také regionální politiku eh, přijali a stvrdili za výhrady. Eh, přitom jsme kritizovali především situaci ve Francii a proto bych rád věděl, jak to vypadá ve Francii. Vy jste rovněž eh, již řekl, že uplynulo několik let, že se dělaly chyby. Eh, já se však domnívám, že to nemá nic společného s politickou výhradou parlamentu, že nyní Francie musí vrátit velké částky. Psalo se o tom také v novinách a proto bych rád věděl, jak konkrétně to ve Francii vypadá, co se tam dělá. A ve zprávě jsme také kritizovali analyzovali situaci v Portugalsku. Je zde něco nového k, eh, na téma eh, stanovování eh, měření území a pozemků v Portugalsku. Poslední otázka se týká požadavků roku eh, vysloveného ve zprávě o absolutoriu, že komise by se měla zavázat a provádět v členských státech ještě více kontrol. To se týká především regionální politiky. Pan Šemeta zcela jistě ve čtvrtek odpoví na eh, tyto otázky. Jak to vypadá s bilaterálními státními dohodami s určitými členskými státy? Tedy mám na mysli ty bilaterální bilaterální dohody eh, komise a eh, dotčených eh, členských států. Jak to vypadá v oblasti agrární politiky, tak jak to vyžadoval Evropský parlament? A jak bude reagovat vaše GD na tyto požadavky? Děkuji za tyto otázky. Nejdříve, pokud jde o reformu SZP a novou situaci ve společné zemědělské politice. Především pokud jde o dopad chybovosti do budoucna. Je pravda, že reforma společné zemědělské politiky přinese nové prvky, například greening a také dá členským státům větší flexibilitu při definování určitých eh, složek společné zemědělské politiky, například povinné přímé platby. Zároveň se ale celá situace trošku zesložití, jasné, že to by se mělo dostat pod kontrolu, ačkoliv v této situaci není snadné snížit chybovost. Musíme ale také přiznat, že máme nové nástroje k tomu, abychom byli efektivnější v kontextu nové společné zemědělské politiky. Už jsem uvedl, že máme možnost přerušit platby u obou fondů a přerušit tedy platby u rozvoje venková, pokud eh, odhalíme riziko pro rozpočet Evropské unie. Takže to je věc, kterou musíme mít také na paměti. Změnil jste se o takzvané cross compliance, křížové podmíněnosti v tomto kontextu. Já si myslím, že to nemůže být eh, prvek chybovosti. My jsme přesvědčeni, že to nebude považováno za součást chybovosti tak jak je bude vypočítávat účetní dvůr od začátku příštího roku. Budoucí společná zemědělská politika je poměrně složitá, ale myslím si, že si musíme jasně uvědomit, že nemůžeme vyřešit problém většími kontrolami. Už tak máme hodně kontrol, které provádějí členské státy. Sami vynakládáme také hodně zdrojů v komisi a v generálním ředitelství Agri na audity. Jediný způsob, jak zlepšit situaci, je zlepšit kvalitu kontrol. Máme už celou řadu kontrol, které vykonávají členské státy. Když se podíváme na tento graf, tak členské státy každý rok zkontrolují asi 900 tisíc operací. V celkové výši 50 milionů zemědělství. Takže ten počet kontrol je opravdu velmi vysoký, ale máme problém s, s kvalitou statistik. Takže právě proto pracujeme s členskými státy na tom, abychom situaci zlepšili. Nejen tím, že je budeme postihovat, samozřejmě pokud je to nutné, tak využijeme přerušení platby a když odhalíme problém, tak okamžitě uplatníme nebo zahájíme postup vyučtování, ale Členské státy se snaží předcházet takovýmto situacím. Já už jsem zmínil, že jsme vytvořili zvláštní oddělení, které má pomáhat členským státům při naplňování cílu společné zemědělské politiky. V nové společné zemědělské politice také budeme mít formální požadavky pro certifikující orgány, aby mohli doložit své věrohodnost eh, svých kontrol platebních agentur. Od roku 2014 eh, bude tato věrohodnost, toto doložení věrohodnosti povinné. Bude to obsaženo ve výroční zprávě o činnosti z roku 2016, ale tento nástroj už tedy existuje a je to cesta, jak zlepšit kvalitu kontrol protože pracujeme s členskými státy ne na tom, abychom eh, vynakládali více peněz na kontroly, ale abychom zlepšili kvalitu těchto kontrol. Ten francouzský případ, který jste zmínil, a portugalský, Začnu u Francie. Přizpůsobená míra chybovosti byla 4,6 Generální ředitelství v roce 2012 vydalo výhradu k Ajaxu ve Francii kvůli tomu, že to představovalo riziko pro evropský rozpočet. V uplynulých letech byly také odholeny další problémy související s postupnou aktualizací LPISu a distribucí nároku na platby. Francie neprovedla odpovídající kroky, aby situaci napravila, takže aby byla zajištěna aby byl zajištěn plný soulad eh, se současnou legislativou, bylo potřeba podniknout určité kroky, které tedy přijaty nebyly. My jsme se s tímto tématem obrátili na francouzské orgány a Francouzské orgány vypracovaly akční plán, kde byly uvedeny postupné kroky, které by měly vést k nápravě. Akční plán vycházel z toho, že je třeba dodržovat akční plán v roce 2014, pokud jde o zprávu prostředků v současné době dochází k aktualizaci LPISu, která je pod přísným dohledem DG Agri. Francouzské orgány uvedly, že až do roku 2016 bude trvat, než budou všechna opatření efektivní. Musíme chápat, že je to poměrně složitá a také nákladná práce. Takže chápeme, že musí mít čas na to, aby mohli implementovat všechna opatření efektivním způsobem. Postup konformity a tzv. clearance pro roky 2009-2011 už je završen. Pokud jde o roky 2012 a 2013, tak Tam byly navrženy finanční korekce, ale ten postup ještě probíhá. Tento případ je tedy velmi složitý, to je pravda, ale my velmi úzce spolupracujeme s členskými státy na tom, abychom našli řešení a abychom na jedné straně chránili evropský rozpočet a na druhé straně, abychom našli řešení pro budoucnost. a abychom zlepšili systém a dosáhli toho, že systém bude v souladu s pravidly. Pokud jde o Portugalsko, důvody pro korekce a nápravné akce byly ty, že přizpůsobená míra chybovosti byla vypočítána na úrovni 4,37% a byla znesena výhrada ve výroční zprávě o činnosti za rok 2011 kvůli pozdním místním kontrolám a také kvůli problematice aktualizace LPISu. Ta výstava byla zachována ještě v roce 2013, protože LPIS ještě nebyl plně uspokojivý. A že je třeba ještě stanovit, jaké riziko to představuje pro rozpočet. Ty nedostatky, které byly odhaleny v portugalském Elpisu, byly pozorovány už od roku 2005 a evropský rozpočet byl chráněn eh, postupem o konformitě a clearance. Šlo tam o jednu miliardu eur která byla předmětem finančních korekcí pro roky 2006 až 2008. V následujících letech nebo pro následující roky probíhají ještě tato řízení, aby se zajistilo, že bude vráceno zpět to, co bylo neprávem vyplaceno. Akční plán byl završen v roce 2013 a už není potřeba žádného dalšího plánu. Portugalsko odvedlo velký kus práce ve snaze o konsolidaci a přizpůsobení se pravidlům. A to platí od roku 2014 dále. Ale neplatí to zpětně. Auditoři DG Agri musí rozhodnout, zda budou přijímat ještě další nápravná opatření tam, kde nebyla náprava provedena řádně. Řízení, které probíhá o vypořádání pro rok 2013, zajistí, že bude, budeme ochráněni od finančního rizika. Mohu vás prosím poprosit, abyste odpovídal trošičku kratší nebo stručněji, protože zde mám ještě další kolegy, kteří chtějí položit otázku. Für uns ano, pro nás je to poněkud frustrující, mám-li být upřímný. My eh, tu politiku zemědělské politiky stanovíme eh, jako otázku politické výhrady a přitom vidíme eh, chybovost v určitých zemích. A vy tedy odpovídáte, že ve Francii to běží eh, mnohá léta a teď se objevily eh, nové chyby, mm, které existují od roku 2007 a navrhujete akční program, který má být eh, dopracován v roce 2016, tak to eh, vypadá jako eh, rekord. Co je obtížné na tom vyměření parcel? Vždyť to se vyměří jednou a pak to bude v tom systému, takže by to nemělo trvat těch deset let. A myslím, že má málo fantazie na to, abych to pochopil, proč to tak dlouho dlouho trvá principu eh, je v Portugalsku situace stejná. I tam zase rok nebo dva roky eh, jsou stanoveny eh, a nabízí se nám naděje. Ale kdy se to konečně udělá? Uh, Pokud jde o provádění ačních plánů, tak dochází k pokroku, ale samozřejmě, že nejsou napraveny všechny problémy. Vyžádá se to ještě nějakou dobu. Bude to ještě nějakou dobu trvat. My tedy eh, jsme popsali všechny technické detaily týkající se provádění akčního plánu a pravděpodobně to tady není potřeba eh, opakovat, protože by to bylo časově náročné. Eh, jsou to technické detaily týkající se systému LPIS který je velmi komplexní, pokud eh, si uvědomíme, že obsahuje celou řadu prvků. Nejde pouze o eh, měření pozemku. Je potřeba, abychom těch pozemků vyňali určité věci, musíme vzít v potaz pastviny a všechny další důležité prvky. To znamená, že, by, že eh, je to složité, ale já vám eh, všechny ty technické detaily rád poskytnu. Pravděpodobně bude lepší, když tak učiníme v písemné podobě po tomto zasedání. To rádi přijmeme, ale bylo řečeno, že když je výhrada, tak se již neplatí. Eh, u vás však ty prostředky jsou poskytovány i po eh, finančních eh, korekturách po deset let, čili není zde takový tlak rychle reagovat. Proč členské státy, kde vy máte určité výhrady, proč dostávají i další prostředky přesto, že máte výhrady? radu. We were not able to interrupt. Ano, my nejsme schopni přerušit vyplácení prostředků. Není tedy možno to vyplácení prostředků eh, přerušit, ale do budoucna budeme moci toto opatření přijmout Nicméně postup eh, stanovování finančních korektur probíhá eh, a nejsme zatím u konce. To znamená, že ty finanční eh, korekce jsou nevyhnutelné. V minulosti to dlouho trvalo díky novým pravidlům, díky té možnosti přerušit vyplácení prostředků jsou členské státy pod větším tlakem a jsou více motivovány, aby rychleji naplňovaly své, člen, eh, své akční plány. A samozřejmě, že o tento prvek svůj budoucí přístup opřeme. Nyní má slovo paní kolegyně Sender. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se jmenuji Ayala Sender. Chci to jenom upřesnit. Eh, my Španělé si necháváme příjmení po otci i po matce, takže já mám dvě příjmení a jmenuji se Ayala Sender. Proto to vysvětluji, protože já nikdy nevím, jestli když říkáte Sender, jestli voláte mě nebo někoho jiného. Chtěla bych poděkovat za všechny ty informace, které zde dostáváme. V každém případě bych se chtěla zeptat ještě na jednu věc. Stejně jako pana generálního ředitele DEFI. Hovořili jsme o složitosti těch partnerů, s nimiž pojede do kontaktu. Někdy je to mnoho agentur, někdy je to jedna agentura. Když je více agentur, tak je to složitější. To už zde několikrát zaznělo. Nejen vyhnout se chybám kvůli složitosti systému, ale dokonce to ještě vylepšit, když dostaneme tedy doporučení k vylepšení. Já bych se chtěla zeptat eh, na ty údaje, které jsou obsaženy v pracovním dokumentu paní Gressle. Z toho jasně vyplývá, že tam, kde mají jen jednu platební agenturu, například v Rakousku, tam je mnohem větší chybovost eh, než jinde, například eh, ve Španělsku nebo ve Francii. Takže to, že je tam jedna jediná platební agentura, ještě nezaručuje, že dojde ke snížení chybovosti. Já bych byla ráda, kdyby jsme si toho byli vědomi, protože já jsem si vědoma toho, že existují nástroje a že kolikrát nejde příliš o tu složitost jako takovou, která ano, samozřejmě situaci komplikuje, ale máme nástroje a politickou vůli a je možno tedy tyto problémy překonat. Je jasné, že v Rakousku i přesto, že je zde jenom jedna platební agentura, je mnohem větší chybovost než v jiných zemích, včetně mé vlastní země. A má druhá otázka. Zde už zaznělo i z úst pana Pipra, že v některých zemích mají třeba mnoho platebních agentur a jenom jedna z nich má opravdu obrovský podíl chybovosti a jiné pracují normálně. Vidím to třeba u britských agentur, tam jsou čtyři, tři z nich pracují poměrně dobře dvě tedy určitě, ale jedna pracuje velmi, velmi špatně a kvůli tomu se tam hned objeví celá země, i když většina jejich platebních agentur je v pořádku. Takže bych se chtěla zeptat, jak je to možné řešit. Vidím, že v Německu je to také tak. U jedné platební agentury tam máme chybovost 2,45, zatímco ty ostatní fungují poměrně dobře. To tež u nás, tam máme Extremaduru, která je problematická, takže je možno to nějakým způsobem zohlednit, protože takto nám neposkytují tyto údaje pravdivý obrázek. Všechny platební agentury fungují poměrně dobře, přitom jedna z nich nefunguje dobře, funguje špatně a to vlastně zcela zkreslí celý obrázek. Já bych byla ráda, aby se ty věci relativizovaly. To je takový už můj historický požadavek, aby se neuváděla procenta nespravedlivým způsobem, protože tímto způsobem demotivujeme i ty, kteří fungují velmi dobře, zatímco jejich soused, eh, možná ze špatné vůle, jak říkala paní Gresla, nebo protože ten mechanismus není uspůsobený, nebo kvůli tomu, že došlo k nějakým mimořádným událostem, tak prostě nefunguje dobře a my potom hážeme všechny do jednoho pytla. to si myslím, že by se to dělat nemělo. Děkuji. Děkuji za tento poznatek, za ten komentář. Do značné míry s vaším hodnocením souhlasím. Situace se v jednotlivých členských státech liší, pokud jde o fungování agentur. Ne, nelze říci, že pokud, by, pokud funguje regionální systém, že eh, je ta chybovost vyšší, než když je pouze jedna agentura. Já bych to eh, popsal tak, že zkrátka situace se v jednotlivých členských eh, státech liší. Rád bych tomu řekl ještě jednu věc že pokud vezmeme v úvahu rozličnost, rozmanitost té členské stá- té situace v Evropě, tak eh, se snažíme pomáhat jednotlivým členským státům v tom, aby řešili problémy, které konkrétně u nich jsou. Snažíme se tedy organizovat semináře, diskuze se členskými státy. každé dva roky se sejdou ředitelé platebních agentur a na těchto setkáních vysvětlujeme politiku komise. Kromě toho máme seminář o chybovosti v e, rozvoji venkova. Například zítra se bude konat seminář, na kterém představíme e, e, trendy a poznatky v rámci e, prohlášení o věrohodnosti účtu. Kromě toho my jsme sestavili pokyny pro veřejné zakázky, tak abychom zabránili těm obecným častým chybám. A jsou to i další otázky, které při takovýchto seminářích řešíme. Kromě toho jsme vytvořili něco jako společné hlavní informace, které se týkají příčin chyb e, v rozvoji venkova slova. Díky tomu by měly členské státy mít možnost identifikovat chyby velmi záhy a vyhnout se jim, pokud je to možné. Znamená to tedy, že celý ten obrázek je mnohem složitější. My samozřejmě chráníme evropský rozpočet a musíme eh, velmi eh, důrazně zavádět finanční korekce, pokud se ukáže, že je to potřeba, ale zároveň se soustředíme i na spolupráci se členskými státy, tak abychom zabraňovali chybám do budoucna, abychom do budoucna snižovali chybovost. Kromě toho se domnívám, že e, tu jsou i další informace, další nástroje, e, statistické údaje od členských států, protože to bude například nástroj pro individuální přenos dat, tak aby e, to podávání informací nebylo po členské státy tak náročné, aby mohli lépe, e, abychom mohli e, do budoucna lépe využívat ty informace. Děkuji. Dank. děkuji. Pane generální řediteli, navazuji na to, co jste řekl, že máte příliš málo nástrojů. Když eh, jsem byl generálním zpravodajem pro eh, absolutorium komise, jsem s překvapením zjistil, že v generálním ředitelství je celá řada eh, možností intervenovat menší než na DG Regi. A v posledním období jsme se intenzivně zabývali tím, jak v oblasti regionální politiky můžeme realizovat akční plán, který vznikl před mnoha lety ohledně zprávy regionální politiky ale byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že celou řadu nástrojů vy k dispozici nemáte. A v této souvislosti bych chtěl vědět, jak posuzujete eh, podstatné nástroje, které vám scházejí. Když říkáte, že nemáte nástroje, tak eh, bychom měli právě pracovat na této otázce tady. Eh, nemůžeme tedy pracovat jenom s těmi politickými výhradami, když vy nejste vlastně schopni schopen eh, něco korigovat, když není možné například ve Francii urychlit vyměřování pozemku a podobně. Eh, je nutné se tedy podívat na to, kde je určitý, eh, určitá tendence v chybách a jak bychom mohli tedy lépe sledovat tok peněz a také tedy výskyt chyb v regionální politice. Tam vidíme tedy eh, určitý pozit, pozitivní vývoj ve srovnání s minulostí. Ale mám určité obavy ohledně zemědělské politiky. Ta by se mohla skutečně stát obtížným úkolem v souvislosti s absolutoriem. A proto se chci tedy zeptat, jaké nástroje vám scházejí pro zjišťování tendence v zemědělské politice a proto, abyste toto zásadně zreformoval. Jak můžeme přispět k určitému tlaku na členské státy? A v této souvislosti bych já také chtěl vědět, jakou tendenci vidíte ve eh, stažení, ve vracení prostředků. Když se tedy podíváte na ty podpůrné prostředky pro zemědělskou politiku a eh, jejich vracení, zdanění. Vidíte tam určitou tendenci? Prosím. Thank you for, for this question. Děkuji za tuto otázku. Myslím, že je jasné, že naše oblast politiky je trochu jiná než ostatní. My máme transakce ve výši 50 milionů ročně. Na jedné straně máme zemědělce a Máme plně sdílený management, plně sdílené řízení s certifikujícími a řídícími orgány. Jaký je rozdíl Samozřejmě jsou zde rozdíly mezi oběma politikami. V prvním pilíři nedochází k žádnému přerušení, ale máme možnost přerušit platbu u druhého pilíře, protože druhý pilíř rozvoj venkova To je podobný postup jako v jiných oblastech. My už mnoho let uplatňujeme čisté korekce a máme velkou kapacitu pro čisté korekce, které chrání rozpočet Evropské unie, takže i toho si musíme být vědomi. K budoucnosti souhlasím s vámi, že naše politika je složitá, ale abychom dosáhli cíle, tak je třeba nastolit rovnováhu mezi politickými cíly a složitostí politiky. Je zde samozřejmě prostor pro zjednodušení, jak už bylo řečeno, průběhu slyšení s kandidátem na komisaře, ale tato rovnováha by měla být nastolena způsobem, který nepodkope ochranu evropského rozpočtu. Máme tedy nástroje, abychom zajistili výdaje EU, ale jak jsem říkal, velmi otevřeně Situace je tedy velmi složitá, musíme pracovat s členskými státy nejen na straně korekcí, ale musíme se zaměřovat také na preventivní stránku při implementaci politiky. Jen krátce ještě k rozvoji venkova. Zde máme mnohé výhrady. V roce 2012 bylo 39 platebních agentur, tedy víc jak 2%, potom 31 v roce 2013 a z těch 26 2,5 nebyly žádné výhrady. Já si domnívám, že ten pokrok vidíme právě v rozvoji venkova, alespoň od minulého roku. A druhá otázka. Není tomu tak, že na generálním ředitelství Agri eh, podceňujete eh, chybovost? Vy jste uváděli 3,6 eh, potom účetní dvůr vy uváděl mnohem více a v roce 2013 říkáte 17,1 eh, a eh, účetní dvůr uvádí 8 eh, chybovost. Je to tedy konec vašich údajů a jak to vypadá s věrohodností? Co máme dělat s vašimi výhradami? Co chcete vy, abychom my s tím udělali? No, uh, uh, Děkuji. Samozřejmě, že jsme o druhém pilíři nediskutovali dostatečně. Je to velmi důležitý prvek společné zemědělské politiky. Pokud jde o eh, ta, o, tu, o to srovnání situace v roce 2013 s předchozími roky. V roce 2012 jsme měli výhrady ke všem programům v druhém pilíři. To znamená, že pro všechny členské státy, u všech platebních agentur jsme měli výhrady. Nyní je ta situace jiná. Už postupujeme více zacíleně a poprvé jsme aplikovali metodologii, o které už jsme hovořili a která je popsána eh, ve výroční zprávě o činnosti. A tuto metodologii používáme i ve druhém pilíři, to znamená, že už ten obrázek vypadá trochu jinak. Je pravda, že eh, <clears throat> ve druhém pilíři je vyšší chybovost než v prvním pilíři. To ukázala i naše analýza. Také se ukázalo, že systém LPIS dobře funguje v prvním pilíři, ale nemůžeme ho u všech opatření použít v druhém pilíři. Vy jste tu hovořila o některých chybovostech z druhého pilíře. Naše chybovost se opírala o analýzu všech jednotlivých platebních agentur a náš hodnot, náš odhad tedy hovoří o 5,2%. Možná, že je to eh, chybovost nižší než tu, ta, kterou uvedou jiné instituce, které ji vypočítávají. Nicméně my používáme naše nástroje k tomu, abychom tuto situaci napravili. Za prvé, v DG Agri eh, je osm oddělení, které, se, které spolupracují se členskými státy, které mají tyto programy. V minulosti jsme požádali členské státy, aby připravili eh, akční plány, tak aby mohli situaci napravit. Pokud hrozí riziko, že budou poškozeny zájmy EU, tak bezprostředně uplatníme postup finančních korekcí. Kromě toho se pokoušíme pomoci členským státům v tom, aby eh, lépe pochopili příčinu chyb, ke kterým u nich dochází a především v druhém pilíři jsme se velmi snažili o to, abychom zjistili, v čem je příčina chyb ve členských státech. Společně se členskými státy během seminářů, eh, které jsme organizovali, jsme identifikovali více než 260 možných příčin těch chyb. Mm, to znamená, že společně se členskými státy se jim nyní věnujeme, rozebíráme je tak, abychom eh, těm chybám do budoucna zabránili. Kromě toho je tu tedy možnost přerušení nebo ukončení plate, pokud je to nutné. Eh, ty nástroje již máme k dispozici. Jinými slovy, jsme tedy na dobré cestě k tomu, aby se ta situace zlepšila. Používáme všechny nástroje, které máme k dispozici, tak abychom byli, eh, aby naše práce byla účinnější. Děkuji, to byl výlet do eh, spojeného řízení a proto bych ještě chtěla dát slovo také členu účetního dvora. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Výroční zpráva o činnosti se časem měnila. Původně to byl pouze vnitřní dokument. Postupem času se z něj stal dokument, který poskytuje i dalším zúčastněným stranám přehled o používání zdrojů a o zákonnosti výdajů. Další krok by možná mohl být poskytnutí přehledu o výkonnosti. Komise jde podle nás správným směrem. Udělala první krok k tomu, aby výroční zpráva o činnosti byla čitelnější, i když je zde ještě prostor ke zlepšení. V tomto procesu účetní dvůr komisi podporuje a bude ji podporovat i nadále. V minulosti jsme se k tomu již vyjádřili několikrát a zjistili jsme, že to komise inspiruje ke zlepšení. Účetní dvůr neposkytuje věrohodnost k výročním zprávám o činnosti, ale vydává shrnující zprávu, kde hodnotíme výroční zprávy ve světle auditních nálezů a upozorňujeme komise na oblasti, kde je potřeba zlepšení. Zpráva rozpočtu EU je velmi složitá. Právo EU vyřešilo, nebo tedy vytvořilo celou řadu orgánů za tímto účelem platební orgány musí přijímat rozhodnutí o žádostech, o, žádostech o platby s dalšími kontrolemi, či bez dalších kontrol. Organizační rámec není příliš jednoduchý ani tam, kde komise přímo zajišťuje výdaje, to znamená v zahraničních vztazích a ve výzkumu. U administrativních výdajů je materiální chyba všude v celém rozpočtu. Jsou zde ale rozdíly ve vnímání, pokud jde o úroveň těchto nedostatků. Pokud jde o výdaje, tak generální ředitelství uznávají, že ty chyby jsou materiální, mají své vlastní odhady, které jsou nižší než odhady účetního dvora. Komise předkládá také informace o částkách, které jsou ohroženy v jednotlivých členských státech a účetní dvůr si myslí, že komise by měla získávat od členských států spolehlivé informace o regulérnosti výdajů. V programu 2013 až 2017 bychom měli mít k dispozici i další nástroje, které by nám mohly pomoci eh, získat eh, spolehlivé údaje od členských států, protože to zatím ještě není dořešeno. Měli bychom pomoci nalézt eh, cestu k řešení slabin. Účetní dvůr bude i nadále podporovat komisi v tomto procesu. Jejím, jehož cílem je zlepšení a budeme pomáhat eh, také výboru KONT eh, při procesu udělování absolutoria. Děkuji. Děkuji a nyní se budeme věnovat výzkumu a inovaci. Já myslím, že jste docela rád, že nemusíme dělat shared management. Děkuji. Já budu velmi stručný s ohledem na čas. I když jsem tedy ve přímé zprávě, na rozdíl od dvou předřečníků, tak finanční řízení je podle mě špičkovou prioritou v programovém rámci, nebo v rámcovém programu číslo 7 jsme přijali celou řadu opatření, abychom omezili reziduální chybovost a zvětšili, zvýšili tedy svou účinnost. Neustále revidujeme a zlepšujeme své vnitřní procesy, především cestou ex ante kontroly, aby se omezila chybovost. A za druhé, poskytujeme feedback a informace uživatelům, aby se zabránilo výskytu chyb a v tomto kontextu jsme v roce 2013 obeslali asi 2000 našich účastníků dokumentem, kde se uvádějí ty nejběžnější chyby, které jsme v minulosti zaznamenali. Poskytujeme také školení účastníkům, koordinátorům, národním kontaktním místům ohledně toho, jak se vyhnout chybám a letos chci také poslat novoročenku všem našim účastníkům, budu jim přát nula chyb v průběhu roku a také tam uvedu ty chyby, které se objevují nejčastěji. Třetí opatření, které přijímáme, je samozřejmě to, že pokračujeme v programu ex post kontrol a zpětně vymáháme peníze tam, kde odhalíme neoprávněné výdaje. Tyto audity samozřejmě povedou nižší takzvané zbytkové chybovosti a v neposlední řadě také zjednodušení. V rámcovém programu číslo 7 jsme zavedli celou řadu zjednodušujících opatření, které by měly pomoci malým a středním podnikům uplatňovat například paušální náklady. Posuzujeme výdaje na roční bázi korektivní akce a chybovost dosahuje 4,5 až 5 a účetní dvůr s námi v tomto procentu souhlasí, nicméně nejsou tam zahrnuty dopady našich korektivních eh, opatření a našich akcí, kde vymáháme neoprávněně vyplácené částky. Chybovost se odhaduje asi na 3 poté, co do toho započítáme právě tyto korekce a zpětné výběry. Na konci programového nebo tedy rámcového programu 7 můžeme říci, že jsme vyčerpali všechny prostředky k tomu, jak omezit chybovost. Jedinou další zbývající cestou by bylo ještě zvýšit počet auditů, které jsou považovány našimi účastníky za, velk- účastníky za velké eh, břemeno. Paní komisařka na svém posledním vystoupení velmi jasně řekla, že vzhledem k tomu, že jsme přijali už tolik opatření, by nebylo vhodné na výzkumníky uvalovat další administrativní břemeno, například tím, že by se zvýšil počet auditů nebo že bychom od nich vyžadovali před provedením platby ještě další a další informace. V mé výroční zprávě o činnosti za rok 2013 jsem opakoval prohlášení paní komisařky s tím, že musíme najít odpovídající rovnováhu mezi vhodností programu, a efektivností programu a oprávněnými požadavky kontroly. Parlament ve svém usnesení z 3. dubna 2013 tento přístup podporuje. I zde Evropský parlament znovu volá po tom, že je třeba dosáhnout rovnováhy mezi nižším administrativním zatížením a efektivnějšími kontrolami. Jaké jsou podle mě možné kroky vpřed? A nejlepší cestou vpřed podle mě je zjednodušení, protože proč se dělají chyby? Protože systém je velmi složitý. A právě proto jsme pro Horizont 2020 navrhovali radikální zjednodušení a je na Evropském parlamentu, aby se to pokusil proplatit. Máme zde například různé paušální sazby, používání běžných účetních postupů, způsobilost DPH a další. Máme zde podporu Evropského parlamentu především od paní Carvalho, která byla členkou tohoto výboru a výboru ITRE, která říkala, že musíme bojovat proti byrokratickému monstru, protože pokud je systém složitý, tak lidé dělají chyby a když lidé dělají chyby, tak roste chybovost a auditoři potom musí hodně pracovat. Já jsem přesvědčen, že Horizont 2020 díky těm zjednodušujícím opatřením, které jsme zavedli, se dočká zjednodušení a snížení tedy chybovosti a doufám, že chybovost bude v následujících letech klesat, i když, a zde musíme být opravdu upřímní, jeden ke druhému, parlament eh, zároveň žádá, abychom začlenili do systému i nové subjekty, abychom měli čím dál více drobnějších subjektů a tito nováčci jsou eh, nákloní nebo tady náchylní k chybám, takže si to musíme uvědomit, musíme k sobě být v tomto směru upřímní. Jak jsem říkala, chci být stručný, ale chci upozornit ještě na jednu věc, která vůbec nesouvisí s tím, o čem diskutujeme dneska, to je otázka nedostatku prostředků na platby a já bych řekl, že jsem opravdu velmi znepokojen. Děkujeme vám za podporu Máme zde nedostatku prostředku na platby, která neustále roste, parlament je o tom určitě informován a bojuje za nás a já vám za vaši podporu v této věci děkuji. Ja, vielen Dank. Wenn wir vergleichen... Děkuji moc krát. Když srovnáme částky v regionální nebo zemědělské politice a srovnáme to, tak vidíme, že v regionální politice nebo v agrární politice jsou mnohem větší šance, že ty prostředky budou zaplaceny, tak nás to bolí u srdce, ale domnívám se, že členské státy by se měly snažit co nejrychleji získat prostředky z pět jak bychom měli pracovat s vašimi výhradami? Vy jste měl obecnou výhradu ohledně cost claims v sedmém výzkumném programu a tedy v hlavní části vašeho rozpočtu. A jak s tím mám já pracovat v souvislosti s absolutoriem? Prosím o váš návrh. Samozřejmě, že E, nejsme v situaci, kdybychom spolupracovali s národními zprostředkujícími orgány. Pracujeme pří, přímo e, s účastníky e, v národních programech. Jsou tu tedy programy, kde je například čest účastníků z různých zemí. To znamená, že my nespolupracujeme s národními zprostředkujícími organizacemi, ale máme přímý kontakt s účastníky těch programů. A právě to je důvod, proč eh, jasně vidíme, že největší množství chyb dělají malé a eh, střední podniky. Ten systém eh, je poměrně složitý a proto je náchylný k chybám. Samozřejmě, že univerzity také někdy dělají chyby v těch nepřímých nákladech. Pokud do budoucna budeme mít paušál na náklady, tak tyto chyby zmizí. To znamená, že je tu možnost identifikovat identifikovat příčinu chyb. Jsou to především malé a střední podniky, eh, potom jsou to univerzity, instituce, jako například Fraunhoferský institut, ale v každém případě to není tak, že bychom spolupracovali s národními agenturami nebo s národními subjekty, jako moji kolegové z SDG Region nebo DG Agri. Znamená to, co mám tedy udělat s tou výhradou? Mám pouze říci, no je tomu prostě tak, vědci jsou schopni provádět eh, výzkum, ale ne vyplňovat eh, správně formuláře. Eh, tady máme také problémy stejného zacházení v agrární oblasti. Tam ty audity probíhají celkem jasně. Řekne se prostě, musí se to udělat a ve vaší oblasti řekneme, no to se přece nemůže takhle udělat, takže je tu otázka takové rovnoprávnosti. E ano. Musíme se rozhodnout mezi tím, že budeme pokračovat v těch rozsáhlých auditech, to znamená, že to často povede k soudním sporům, eh, bude to stát spoustu peněz a eh, je to tedy velmi nákladná varianta a kromě toho to může poškodit komisi jako takovou a její programy a také to odradí celou řadu účastníků programu. A musíme si přiznat, že důvod, proč ty chyby vznikají, eh, je ten, že ten systém je velmi, velmi složitý. Pokud se podíváme na pravidla eh, financování předem na eh, pravidla týkající se DPH, tak si musíme přiznat, že všichni dohromady jsme ten systém eh, koncipovali tak, že je příliš složitý. To znamená, že nyní musíme eh, vytvořit tu kýženou rovnováhu, musíme se snažit o zjednodušení toho systému, tak abychom tady měli čistý štít, abychom tedy zjednodušili ty pravidla natolik, že to bude, že to bude snažší. Děkuji. Otázka spolehlivosti vašich údajů ve vaší zprávě eh, mi dělají eh, starost. Jsou zde systematické chyby při vypočítávání chybovosti, eh, jako třeba, že vaše generální ředitel ředitelství dělalo kontrolu pouze v případě 84% anebo že eh, výpočet eh, chybovosti je nahroženo finančním poškozením anebo že zde nejsou také eh, dostatečné vzorky. Výsledkem je něco jiného, než co bychom očekávali. Proto se ptám, ta věrohodnost se týká vašich vlastních chyb? Já myslím také, že v návislosti na naši diskusi s účetním dvorem naše odhady chybovosti jsou realistické. Jen bych možná ocitoval větu ze zprávy účetního dvora z minulého roku, kde se píše, a já cituji, AAR, generálního ředitelství pro výzkum a vývoj, je příkladem dobré praxe kde se analyzují všechny faktory ovlivňující regulárnost výdajů. Takže to je tedy znovu další tvrzení, které jen svědčí o tom, že metody, které používáme, jsou vhodné a to, že účetní dvůr o tom přímo hovoří ve své zprávě, má pro nás velmi zvláštní význam. Ještě jednou se vracíme k exekutivní agentuře, za kterou jste také odpovědní a myslíme, že se starají příliš málo o jednotlivé činnosti. Zde se píše že akční plán je nedostatečně monitorován a dopad eh, nápravy chyb není dostatečně sledován. Certificates of financial statements have also impeded the reduction of the error rates. Das ist heute 7 Strana 47 vašeho dokumentu interního auditu. Je to vše, pokryto tím, že sedmý eh, výzkumný program to tedy bude krýt. Eh, já se bráníme tomu, abychom tuto oblast spravovali takovým způsobem, který mi dělá trošku problémy. A to, co je zde popisováno, je eh, skutečně problematické. A vy jste také žádal o mou podporu, což jsem udělala. Také se, jsem podpořila mnohé vaše návrhy, ale toto podpořit nemohu úlohu. Pokud jde o ty exekutivní agentury, které jsou samozřejmě používány k provádění programu, tak jsme samozřejmě diskutovali s IAS, pokud jde o jejich metody. Vytvořili jsme plán korektivních opatření, tak abychom posílali kontrolu a dohled nad exekutivními agenturami. Eh, já osobně předsedám řídícímu orgánu eh, jedné exekutivní agentury, můj kolega předsedá v jiné agentuře, to znamená, že tedy eh, se snažíme posílit kontrolu. Kromě toho eh, trváme na tom, aby exekutivní agentury eh, pečlivě prováděly korektivní opatření, které vyplývají z auditu. S chodou okolností mám na toto téma v příštích dnech schůzku. To znamená, že si myslím, že eh, tedy s těmi exekutivními agenturami spolupracujeme dobře a jsem přesvědčen o tom, eh, že si naše návrhy vezmou k srdci. má slovo paní kolegyně Ayala Sender. Děkuji, Inge, děkuji. Teď vím, že voláš opravdu mě. Děkuji. Děkuji generálnímu řediteli, generálnímu ředitelství pro výzkum za všechny informace. Ale já bych chtěla připomenout, že účetní dvůr ve své zprávě k absolutoriu za rok 2011 jasně identifikuje, že procentuální navýšení rizika výzkumných programů je jeden z největších, že je to ne už 3%, ale 3,9%. Takže tam jasně byly problémy. Byla tam také poznámka pod čarou, kde se uvádělo, že metodika účetního dvora by mohla být příčinou tohoto navýšení ale z odpovědí, které zde přinášíte, se mně nezdá, že by to bylo tolik odlišné od problému, který musí čelit generální ředitel DG Regio, který také musí bojovat s těmi národními, místními jednotkami, v některém případě národními, někde zase naopak nadnárodními, přeshraničními. Takže ta složitost, to je vlastní všem, není specifická vašemu případu. I když tedy máte méně peněz k dispozici, ale určitě i některé ty vaše požadavky jsou komplikovanější. Já moc dobře nevím, jak to funguje, protože tam je různá ta klastrová organizace, klastrové uspořádání a to asi vede k tomu, že ta celá vaše oblast vypadá složitější. Ale vy hovoříte o univerzitách, které obecně se už velmi dlouho financují, bohužel ne veřejnými penězi, ale díky různému finančnímu inženýrství. Hovoříte také o malých a středních podnicích, které už nemají přístup k přímým podporám, ale také musí vytvářet ehm, různé kroky, různé prvky finančního inženýrství a přitom na to nejsou uspůsobeny. Já jsem se chtěla zeptat na jednu věc, která mě připadá velmi důležitá. Řekněte nám, jakým způsobem chcete čelit těmto, nebo to, této chybovosti, protože velmi často se to týká nejen jedné země, ale často právě šéfové těch projektů, i když jsou smíšené, tak eh, pocházejí z určité země, takže i když eh, hovoříme o tom postupu shame, eh, tak tam by se nemělo uvádět jen konkrétní jména, ale také členské státy. Já si myslím, že to by bylo jen spravedlivé. Takže jaký systém chcete uplatnit? Co zde chybí? Protože vidím, že v těch odpovědích, které už jsme dostali v rámci posledního absolutoria, tak v tomto případě odpovědi paní komisařky byly úplně stejné jako ty, které poskytujete vy. Tady bychom se tedy měli snažit eh, postoupit trochu dopředu, než dojde k příštímu absolutoriu. Děkuji. The um, of the... Rozdíl v chybovosti odpovídá do značné míry nové metodě, kterou zvolil účetní dvůr. Oni už tam nezahrnují financování předem. Dívají se tedy na eh, to střednědobé a závěrečné financování. Je to velká změna v rámci eh, financování, v rámci metodologie, protože eh, dříve se tam tedy to financování předem zahrnovalo a nyní ne a to má samozřejmě dopad. Účetní dvůr to jasně přiznává. Ve zprávě je řečeno, že tento rozdíl v odhadované chybovosti by měl být interpretován implementován eh, v rámci změny metodologie. Pokud jde o eh, váš komentář, který se týkal toho, jak to bude vypadat příští rok. Jestli příští rok povedeme stejné diskuze, tak k tomu bych rád řekl, že bohužel jsme v situaci, kdy jsme tedy prověřili všechny právní možnosti. Musíme tedy se snažit zjednodušit program, eh, rámcový program, eh, sedmý rámcový program. Snažili jsme se eh, tyto možnosti využít, nicméně vzhledem k tomu, že většina z možností spadá do eh, procesu spolurozhodování, tak by to trvalo příliš dlouho, rok nebo dva. To znamená, že pravděpodobně ta situace z letošního roku se bude opakovat i v příštím roce. Eh, samozřejmě, že eh, tady dojde k určitému zjednodušení, které jsme s vaší pomocí zavedli a to znamená, že agentury, které jsou plně evropské, už nebudou mít problémy. Například otázka DPH je významná, protože nyní už to bude oprávněný náklad. E, problémy s DPH už se tady nebudou objevovat, protože DPH bude oprávněný e, náklad. To znamená, že z tohoto hlediska ten e, skutečný rozdíl se bude týkat pouze programu Horizon 2020 a myslím si, že, by, eh, že to nemůžeme hodnotit jinak. Zároveň je to tak, že i nadále budeme informovat naše účastníky o tom, jak se vyhnout chybám. Právě proto budu rozesílat tu svoji novoročenku všem účastníkům a budu jim přát rok bez chyb. Eh, samozřejmě, že jim musíme také vysvětlit, eh, jaká jsou pravidla hry, čeho se musí držet, tak aby se vyhnuli problémům s účetním dvorem. Ale ještě jednou bych, já, bych rád zdůraznil, že nemohu říct, že bychom očekávali velký pokles v chybovosti v příštím roce. Eh, já si myslím, že k, velkému, k velkým rozdílům dojde eh, pouze v programu Horizon 2020. Ještě jednou se chci vrátit k jednomu bodu. Pan generální ředitel DEFA již řekl a citoval to, že se prostě v případě výhrad nebude platit. E, generální ředitel Pleva e, dělá generální plány. A jak výhrady nebo jaké následky mají vaše výhrady? E, My získáváme zpět peníze například eh, od společností či univerzit, eh, kde jsme zjistili, že nesprávně předložili své faktury, takže od nich vybíráme zpět peníze a to buď přímo, anebo když eh, máme ještě provést nějakou další platbu, tak to z toho strhneme. Když třeba zjistíme, že oni si vzali neoprávněně 200 tisíc eur, no tak jim to prostě strhneme z té závěrečné platby. To znamená, že okamžitě děláme finanční korekce, abychom se, abychom se ujistili, že ty peníze se k nám vrátí zpátky. Neuvádíme organizace na žádný černý seznam, ale případ od případu vybíráme neoprávněně vyplacené peníze. Když zjistíme, že zde došlo k nějakému problému, tak buď to tedy vybereme zpátky přímo, anebo když tam ještě zbývá něco zaplatit, eh, tak eh, odečteme tuto částku z té závěrečné částky. Takže děláme to okamžitě. Vy ale vůbec jste neřekl, kde co děláte. Eh, u jednoho to děláte, u druhé to neděláte, také jste to řekl, ale mm, ty výhrady nejsou specifikované a nejsou vymezené, kde něco podniknete a kde ne sorry, we, we make it for everyone. We do... Týká se to všech. Děláme to všude tam, kde tedy provádíme audity a kde jsme eh, dospěli k nějakým nedostatkům. Když jsme tedy zjistili, že si účtovali moc, anebo že si eh, nárokovali náklady nesprávným způsobem, tak ty peníze požadujeme zpět. Ode všech. Nikdo z toho není vyjmut. Samozřejmě, že říkám, že pokud jde o budoucí aktivity, tak máme možnost volby. Buď můžeme zahájit rozsáhlé audity v budoucnosti, v budoucích letech, anebo řekneme dobře, v tuto chvíli se tedy smíříme se situací, ve které se nacházíme a budeme se snažit informovat účastníky o pravidlech hry, eh, které se tedy týkají rámcového programu 7 a eh, zatím tedy nebudeme zahajovat ty rozsáhlé audity, rozsáhlé kontroly, tak abychom tedy dále získávali peníze zpět. Pokud by to tak bylo, pokud bychom prováděli ty rozsáhlé audity, tak bychom snížili chybovost, ale pokud jde o náklady, které by s tím byly spjaty, ať už jde o režijní náklady nebo poškozenou reputaci komise, e, odrazování těch účastníků, tak tyto náklady, tyto nepřímé náklady by byly velmi vysoké. To znamená, že bylo řečeno, že jsme dosáhli všech možností v rámci tohoto programu a akceptujeme situaci, situaci, ve které se v tuto chvíli nacházíme, včetně té chybovosti. To znamená, že někoho se to týká, někoho prostě ne. Když řeknete, že nebudete dělat žádné další audity, tak eh, ti, kteří mají smůlu, že do toho spadí, eh, tak eh, to pro, provádějí. Ne, no já neříkám, že bychom nepokračovali v auditech. My děláme audity, děláme jich téměř 300 ročně. Takže pokračujeme v auditech, ale abychom podstatně omezili chybovost, místo toho, abychom dělali 300 auditů ročně, tak bychom jich měli udělat třeba 700. Takže my pokračujeme v auditech, to je plán, který máme, kterého se držíme, ale nebudeme zvyšovat počet auditů z 300 na 700 nebo 1000 ročně, protože to by obsahovalo velké náklady a mělo by to také spoustu dalších vedlejších dopadů. Takže ne, není, není to o tom, že bychom skončili s těmi audity, ale budeme pokračovat v, to, v této míře. Děkuji, kolega Savama. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem přišel uh, pozdě. Byl jsem ve výboru Agri, kde jsem chtěl položit několik dotazů. Ale pokud jsem vás správně pochopil, tak eh, takřka všechno, co, je, co bylo možno učinit pro zjednodušení rámcového programu 7, už proběhlo. Ale eh, říkáte zároveň, že to je i nadále oblast, na kterou bychom se měli soustředit. Na druhé straně eh, říkáme, říkáte dobře, nebudeme navyšovat počet auditů na tisíc, protože by to nemělo smysl a pouze by to stálo spoustu peněz. Eh, pokud budeme chtít všechno kontrolovat, tak to nemá smysl. Ale já se chci zeptat na jednu věc. Chci se ještě jednou vrátit k tomu, pokud, co konkrétně učiníte proto, aby ty věci, které eh, mají smysl a které bychom mohli udělat, proběhly. Jde o to, abychom to co možná nejvíce zjednodušili například posouzení rizika. Ptám se na to, do jaké míry jste to schopni využít. Možná, že právě to je věc, na kterou bychom se měli více soustředit. A možná bychom těm lidem měli nechat, mohli, by, možná bychom mohli ty lidi nechat v klidu, protože eh, podle eh, mého názoru jde eh, o klíčovou věc, tak abychom řádně zpravovali peníze daňových poplatníků. My tady ty audity opíráme o analýzu rizika, přesně víme, k jakým chybám dochází. Máme top ten těch nejčastějších chyb, které se objevují. To znamená, že přesně víme, které chyby vznikají. Souvisí to eh, s časovým plánem, s režijními náklady, eh, se subdodavateli a tak dále. To znamená, že přesně víme, jaká jsou tu rizika a jaké chyby vznikají. Nicméně naše hlavní činnost eh, v rámci sedmého rámcového programu je zaručit a to, aby lidi pochopili, že musí vzít v potaz ta rizika, které tu jsou. To znamená, že se musí snažit vyhnout těm všeobecným chybám, které jsou velmi časté. A v tomto smyslu tedy nabízíme školení, eh, certifikujeme určité orgány, eh, ověřujeme metodologii, kterou používají, nabízíme hodně školení, hodně tréninku a doufáme, že eh, v budoucích eh, v těch posledních letech rámcového programu 7 snížíme chybovost a nebo ji alespoň udržíme na současné úrovni. Jak už jsem řekl, ta velká změna přijde s horizontem 2020. Eh, čím jednodušší budou pravidla, tím méně chyb bude vznikat, tím menší bude chybovost. A já si myslím, že to je věc, eh, kterou jsme jako eh, komise spolu s radou a s parlamentem neustále prosazovali. Je potřeba to zjednodušit, protože ty chyby jsou způsobeny do značné míry tím, že je ten systém velmi složitý. Musíme si uvědomit, že eh, spolupracujeme s podniky, které jsou eh, tedy do značné míry zranitelné a ty chyby, které tu vznikají, jsou skutečně do značné míry dány složitostí toho systému. Sechovský, danke. Slovo má pan Děkuji. Techovský, prosím. Jsem se zeptat, eh, vy jste tady zmiňoval, že existuje top ten chyb je možný nám tento top ten jako kontrolní komisi poskytnout? Já bych rád viděl, které jsou tam chyby, které se nejčastěji opakují, nebo jestli je to součást nějakého, nějakého materiálu. Já vás zahrnu do té svojí novoročenky, kterou budu rozesílat jak se vyhnout těch chybám z mého top tenu. Mám to tady, takže vám okamžitě můžu dát kopii, předám to sekretariátu. Dank. Ano, srdečně děkuji. Mám špatné svědomí, že bych měla dát slovo panu Demelovi a také pozdě, ale dávám vám slovo pro krátkou prezentaci. Mám na vás velmi málo otázek. Nevím, jestli je to dobrá zpráva. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych jen řekl, že pracuji ve světě, kde má čas úplně jiný koncept, jinou koncepci než v našem běžném světě. Takže to znamená, že vás teď prostě přivítám v jiném světě ve světě Afriky, Ázie, Tichomoří, Latinské Ameriky, Karibiku a na pár týdnů ještě východního a jižního sousedství. Ze všeho nejdříve bych vám rád poděkoval za tuto příležitost vysvětlit důvody, proč ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2013 vznáším výhrady a také o tom, jaká opatření přijímáme, abychom vyřešili důvody, které nás vedly předložení této výhrady. Vycházíme z prvků, které byly součástí studie o zbytkové chybovosti z roku 2013 a také ze zprávy účetního dvora z roku 2012. To jsou hlavní nástroje, které používá DEVKO k tomu, aby mohlo podat prohlášení o věrohodnosti. Ta studie vychází ze statisticky reprezentativního vzorku 240 transakcí, které pokrývají všechno financování Devco, odpovídá to tedy smlouvám, které byly pokryty v tom 12-měsíčním období. Cílem je, aby DEVKO mohlo odpovídajícím způsobem odhadnout reziduální chybovost, jakmile bude uplatněno vše, co se týká těchto smluv. Postupujeme podle výroční zprávy o činnosti, nebo tedy požadavků na výroční zprávu o činnosti a také podle požadavků účetního dvora. Chybovost, která byla vypočítána pro rok 2013, bylo 3,35%, to znamená méně než v roce 2012, kdy to bylo odhadováno na 3,6%. A bylo to v podstatě v souladu s tím, co odhadoval účetní dvůr na rok 2012. 3% pro DDF a 3,3% pro rozpočet. I když je ta chybovost poměrně nízká, nedosáhli jsme těch 2% a proto nejsme se stávající situací spokojení a chceme i nadále pokračovat v úsilí o snižování chybovosti i v naše výhrady musí vést ke zlepšení. Přidaná hodnota z té studie o e, zbytkové chybovosti nespočívá pouze v těch údajích, které poskytuje, ale také v tom, že nám poskytuje cena informace o příčinách chyb. Díky používané metodice je snadnější odhalit e, tyto příčiny právě v této studii než e, v nálezech účetního dvora a přijímáme také opatření na řešení těchto důvodů. Účetní dvůr se sice trošičku liší ve svých odhadech, nicméně cíl máme stejný. Chceme chránit rozpočet EU před rizikem v souladu s článkem 32 finančního nařízení. Když chybovost klesne na relativně nízkou úroveň, jako je tomu dnes, tak jedna jediná velká chyba může mít eh, nepřeměřený dopad na celkový obrázek. Tím pádem je chybovost nedostačující prvek k tomu, abychom mohli posoudit efektivitu kontrolního systému na kterém pracuješ asi 30 našeho personálu. Proto je důležité provést eh, ještě hlubší zkoumání a analýzu našeho systému a to jsme udělali právě v té studii o zbytkové chybovosti. V souvislosti, nebo tedy na základě analýzy chyb, které provedlo DEVKO, vidíme, že nejvíce chyb se týká implementace ze strany eh, příjemců a záměry dokumentů, to je 51% veškerých chyb. Došli jsme ke stejnému výsledku i, před, eh, i v předcházejících letech. Ten systém je v podstatě zdravý, ale jsou zde uh, možnosti zlepšení při samotné implementaci. Bylo tedy rozhodnuto, že obnovíme výhradu z roku 2012 na tom též základě. Ale jako výsledek DEVKO předložilo akční plán, kde je 23 akcí, které jsou zaměřeny na 8 specifických cílů. Tyto cíle se týkají takových věcí jako zvyšovat povědomí o chybách, o příčinách chyb, poskytovat zacílené školení nebo spolupracovat se více s mezinárodními organizacemi. Akční plán začal v září 2013 a pokračoval i poté, co byla vydána výhrada pro rok 2013 a byla přijímána také ad hoc opatření. Zároveň DEVKO přímo financuje asi 800 programových auditů každý rok a nepřímo by dodavatelé, pododavatelé, subdodavatelé měli předložit asi 5 tisíc auditů každý rok. Já samozřejmě nemohu být spokojen se současnou chybovostí, protože je pořád vyšší než 2%. A pokusím se anticipovat otázku, nebo tedy odpověď na otázku, kterou jste položila mým kolegům. To, že ta naše chybovost je poměrně malá a ještě se snižuje, vede k tomu, že jsme identifikovali a začali řešit hlavní příčiny chyb. Snažíme se také konzistentně uplatňovat eh, nápravná opatření cestou akčního plánu a já si myslím, že v rámci výroční zprávy o činnosti i přes tu výhradu mohu poskytnout prohlášení o věrohodnosti. Myslím, že je to oprávněné ve světle úsilí, které bylo vynaloženo. Děkuji, já jsem vám k dispozici pro otázky. Děkuji vám moc krát. Bylo skutečně překvapující, že vy jste měl výhradu pro všechny chyby nad 2% a byl jste jediný, kdo byl skutečně důsledný. Nevím ale, zda s tím budu také tak spokojená. Proč jste postupoval na základě obecného rozhodnutí? Proč jste to nediferencoval jako ostatní? Actually, our system is quite Náš systém je <clears throat> v podstatě velmi homogenní. A náš systém kontroly je také poměrně konzistentní v celém rozsahu a myslím si, že by bylo příliš náročné, eh, příliš nákladné, kdybychom to dělali jinak. Nicméně ten, tam, kde tedy eh, je naplňován akční plán a kde dochází ke zlepšení, můžeme postupovat více zacílení, jakmile to bude možné, jakmile budeme mít nástroje a možnosti tak činit. Ano, to je rozumné. Vy tedy vlastně to nevíte kde přesně ten problém je. Vy máte 14 oblastí ABB ve vašem rozpočtu a v které oblasti eh, se vyskytují nejvíce chyby? U těch eh, ostatních eh, máme chybovost dle ABB a já bych teda snila o tom, kdyby tomu tak bylo všude. Můžete mi říci, kde by mohly nejvíce vznikat chyby a jak bychom mohli zlepšit také výkazovost těchto chyb v, tom výročním, v té výroční zprávě? Ano, jak jsem právě řekl, doufáme, že budeme do budoucna schopni to eh, definovat podle geografických eh, možností a podle typů nástrojů, které máme. V tuto chvíli tu máme odhad, který se toho týká, ale to nestačí na to, abychom vám poskytli konkrétní čísla pro jednotlivé oblasti. Samozřejmě víme, kde ty chyby byly objeveny, ale jsou to chyby objevené pouze vzor, ve vzorcích. To znamená, že já nejsem schopen říci, že by v nějakém geografickém území nebo v, v nějakém regionu byl ten uh, problém závažnější než jinde. To znamená, že uh, do budoucna budeme mít možnost eh, eh, identifikovat ty chyby eh, podle regionu, podle politických oblastí a tak dále. My máme určité nástroje, které napovídají, že ta chybovost je někde vyšší než jinde, ale nemyslím si, že bychom eh, byli v tuto chvíli schopni vám poskytnout přesná čísla. Samozřejmě, že víme, o jakých chybách tu hovoříme, o jaké chyby se jedná a eh, musím říci, že chybějící dokumentace představuje 51 otázky zpěté s mezinárodní nevládními organizacemi 15%, eh, 12% veřejné zakázky, eh, nezískané, částky nezískané zpět 9%. To znamená, že to jsou ty hlavní oblasti, kde se objevují chyby. A samozřejmě i eh, další oblasti, které jsou zmíněny v akčním plánu. Já děkuji. Vy se udáváte dvě chybovosti a proč jsou rozdílné v EDF a v rozpočtu EU. E, to také souvisí s podporou, rozpočtovou podporou a nevím, proč to nespecifikujete ve své výroční zprávě. Actually, the difference is... Rozdíl je, že zatímco naše studie o chybovosti pokrývá všechny operace DEVCO, Chybovost, kterou stanoví účetní dvůr, je rozdělena mezi rozpočet a EDF. Takže naše odhadovaná zbytková chybovost odpovídá všem operacím, rozpočet i EDF dohromady, zatímco účetní dvůr má různé výpočty pro EDF a pro rozpočet. Ale naše odhady a nedávné informace, které jsme dostali, svědčí o tom, že chybovost eh, v rozpočtových aktivitách je mnohem nižší než u těch ostatních aktivit. Ano, přesně tak se to dá říct. Mohl byste identifikovat ty oblasti, kde je chybovost vyšší než 2%? Well, you know that our study... Naše studie pokrývá všechny aktivity DEVCO a zahrnuje také aktivity, které se týkají zemědělských, tedy eh, zeměpisných oblastí, které nejsou v naší zodpovědnosti nebo které v budoucnosti v naší zodpovědnosti nebudou. Mohu vám říci, že kdybychom přísně řečeno vzali jen to, co spravuje přímo devko, tak by ta chybovost byla nižší. A co dělají ti ostatní za chybu? Once again, we have to... Ještě jednou. Musíme vzít v úvahu ten vzorek. Ale například ve studii jsme pokryli nejen činnosti, které spravuje přímo DEVCO, ale také činnosti, které řídí ECO, Enlargement a FPI. Takže ten vzorek za minulý rok identifikuje vyšší chybovost například v oblasti sousedství, ale je těžké to plně posoudit, protože je to především eh, důsledkem toho vzorku. Pokud jsem správně rozuměla, tak eh, ta studie bude zase eh, ještě eh, korigována, budete v ní pokračovat, kdy budete mít výsledky a kdy nám je budete moci předložit i s tou lepší identifikací vašich oblastí, jak geografických, tak i dle nástrojů. The study for 2014 studie na rok 2014 už se zpracovává a doufám, že do března 2015 budeme mít výsledky. To znamená, že doufám, že v březnu roku 2015 vám budu schopen eh, vysvětlit a prezentovat výsledky studie na rok 2014. Eh, další otázky zde již nejsou, takže jménem výboru a také zpravodajky vám všem děkuji za přítomnost. Eh, mohu vám eh, však přislíbit, že v následujících letech vás možná pozveme ještě jednou, ale jistě to bude pak ze strany nového zpravodaje a každopádně zůstaneme ještě v kontaktu projektu. Děkuji vám. Bod na pořadu jednání 5 nyní následuje, to je tedy cestování, cesta do eh, České republiky a dávám slovo eh, vedoucímu delegace Jencu Gajerovi. Danke, um... Děkuji. Budu hovořit o těch méně důležitých bodech, než naši kolegové odejdou. Je mi však líto, že tento bod musel být dvakrát odložen. Ve skutečnosti tomu bylo tak, že při jednom zasedání našeho výboru jsme na to prostě neměli už čas a tento bod eh, musel být eh, tedy stažen z pořadu jednání prostě kvůli nedostatku času. Eh, za druhé, jako vedoucí delegace jsem nemohl být přítomen ve výboru, protože jsem musel hlasovat o důležitých otázkách v rozpočtovém výboru. Takže jsem rád, že to nyní Eh, bude projednáno. Ještě k historii. Já jsem byl zpravodajem eh, pro absolutorium komise pro rozpočet 2011 a jako zpravodaj jsem se nejdříve eh, především zabýval o otázku regionální politiky a jejich chyb. To je tedy to, o čem jsme právě diskutovali také nyní. A sice jde o to, že vedle zprávy účetního dvora jsou tak také výroční zprávy GD regionální politiky a tak jsme eh, velmi přesně mohli identifikovat ony tři státy, kterými jsem se já chtěl zabývat ve své zprávě, tedy ty státy, kde ta chybovost byla nejvyšší. A to byla Česká republika, Rumunsko a Itálie. Konstatování komise bylo následující, zkrátím to. A sice, že řídící a kontrolní systém pro operativní programy v regionální politice v České republice neodpovídaly zcela předpisům komise. Velmi intenzivně jsme se zabývali tím, jak je to možné, že komise tyto řídící a auditní systémy nejdříve akceptuje a potom konstatuje, že nefungují správně. Vedlo to každopádně k tomu, že pro oblast let 2009 až 2011 vznikly velké problémy v těchto řídících a auditních systémech zapravujících regionální fondy. V roce 2011 jsme měli dopis s varovnáním, bylo přerušeny platby v operativních programech a již bylo také řečeno, co to znamená z úst generálního ředitele. Na úrovni komise se na tom pracovalo, vycházelo se také z výsledků účetního dvora a tak bylo zjištěno eh, to, že eh, jsou to vlastně stále problémy v regionální sociální politice a jsou to také nedostatky v dodržování eh, veřejných eh, zakázek. Eh, dále se také nesprávně vyučtovaly náklady, byl to operativní program životní prostředí, doprava a také severozápad, tento operativní program. To všechno vedlo k přerušení plateb na základě příkazu komise. Vedlo to k tomu, že 600 milionů euro nemohlo být využito v České republice, takže když se na to podíváme celkově, tak to byly značné částky, které komise nevyplatila. Tyto programy byly přerušeny a eh, obyvatelstvo České republiky tedy nemohlo být podpořeno dle politického cíle Evropské unie. Nemohli využít tedy tyto prostředky z Fendu. Došlo k velkým korekturám, eh, došlo také ke šetření OLAFu, a dnes jsem vděčen za to, že zástupce ministra financí tehdejší doby přišel do našeho výboru a diskutoval o této e, situaci. Měli jsme tam také zástupce vlády e, a zástup soudců všech tří států, kde ta chybovost byla veliká, což je veliký rozdíl, který jsme konstatovali z České republiky. Eh, přijel vysoce postavený politik, který s námi diskutoval a eh, v Itálii neodpověděli ani eh, jediným dopisem na naši výzvy. Tyto programy v červenci byly znovu obnoveny. Na jaře 2014 jsme Eh, odjeli do České republiky a získali jsme přehled o jednotlivých opatřeních eh, současné české vlády, eh, která by měla napravit situaci. Zjistili jsme, že česká vláda pracuje na zlepšení situace a také jsme se setkali s mnohými pracovníky daných ministerstev, eh, kteří nám podali zprávu o provádění akčních plánů. Setkali jsme se také s paní ministriní Jourovou, která byla ještě tehdy odpovědná za regionální rozvoj. Nyní eh, již eh, bude pracovat na úrovni komise jako komisařka. Čili my jsme se setkali s takovou situací, kdy paní ministrině i její zástupci byli ochotni ty kritizované body eh, komisí znovu zpracovat a eh, vyřešit. Pracovali jsme a setkali jsme se také s poslanci z Českého parlamentu. I tam jsme vyjádřili naše obavy a mohu tedy říci, že jsme byli přijati otevřeně. Eh, kolegové a kolegyně v jednotlivých eh, výborech eh, parlamentu si to vzali k srdci a byli skutečně ochotni zcela jasně systém zlepšení realizovat a realizovat také úkoly eh, vlády ze strany tedy parlamentu, tak jak to má správně probíhat. Já myslím, mohu říci, že již eh, za naší přítomnosti v České eh, republice jsme zbudili velikou mediální pozornost. Jsem rád, že se to již uklidnilo a vítám to když česká média nebo všeobecně média v členských státech nejenom, nekritizují jenom komisi a to, co se děje v Bruselu, ale i to, co na úrovni vlastních orgánů a státní správy rovněž kritizují tedy ty orgány které zacházejí s evropskými eh, prostředky eh, protože tyto prostředky jsou i z rukou českých daňových eh, poplatníků. veškerá doporučení které, která delegace vypracovala jsou částečně orientována také na komisi částečně jsou adresována české vládě jako určité přání nebo také českému parlamentu, ale tam samozřejmě není na nás, abychom doporučovali něco, co by vypadalo jako opatření k implementaci. To není úkolem tohoto výboru, spíše je to úkolem Eh, naším úkolem je kontrolovat komisi a dívat se tedy na to jak členské státy spravují prostředky to jak ale pracují vlády při kontrole eh, těchto opatření je zase úkolem eh, tedy české vlády a doufáme že to bude správně provedeno. poslední co chci říci je že v rámci absolutoria máme možnost podívat se ještě jednou na to jak komise sleduje pokroky provedené Českou republikou. A dá se očekávat to, že až ta opatření skutečně dopadnou, až začnou Eh, být realizována, tak jistě povedou ke změně v provádění operativních programů v České republice. Je-li tomu tak a bude-li tomu tak, tak uvidíme eh, také, že ta opatření eh, skutečně jsou pádná, že se realizují a Česká republika jistě Eh, ze strany komise bude eh, jistě znovu dotazována. Rád odpovím na naše další otázky. Děkuji. Děkuji. A v tuto chvíli bych ráda předala eh, za slovo zástupci Evropské komise, panu Pintovi, prosím. Thank you. Děkuji. Já jsem pan Pinto, který je eh, zodpovědný za audity v České republice. My jsme velmi pozorně sledovali práci Evropského parlamentu v České republice. Měli jsme příležitost eh, zapojit se do této mise a přispěli jsme ke zprávě, nebo tedy poskytli jsme také určité vstupy k této zprávě. DG Regio vítá zprávu delegace do České republiky, načasování té zprávy, která zohledňuje pokrok, kterého bylo dosaženo s ohledem na nedostatky, které odhalila Evropská komise a účetní dvůr, je velmi relevantní v kontextu nastavení systému pro programy v programovém období 2014 až 2020 a také v kontextu ukončení současného období. Ta zpráva je velmi informativní a poskytuje pěkný přehled ohledně efektivity řídícího a kontrolního systému v České republice. Velmi dobře odráží také vlastní auditní nálezy DG Regio, z let 2012-2011, kdy jsme identifikovali nedostatky v řídícím a kontrolním systému v průběhu svých auditních misí. DG Regio vedlo asi 30 auditních misí do České republiky od roku 2009. Naše auditní práce odhalila určité nedostatky a my jsme byli proaktivní. Přistoupili jsme k přerušení plateb V roce 2011 dokonce došlo k přerušení všech eh, českých eh, programů a ty byly přerušeny až do chvíle, dokud nebyla přijata násled... odpovídající opatření na odstranění těchto nedostatků. Od roku 2011, od konce roku 2011, kdy byl akční plán, který byl dříve přijat, eh, prohlášen za provedený, tak eh, české úřady opravdu odvedly spoustu práce při řešení těchto problémů. DG Regio vítá celou řadu konstruktivních doporučení obsažených v této zprávě, která se týkají takových věcí, jako je elektronická výměna údajů, vytváření efektivní strategie proti podvodům a také prohlášení, řídící prohlášení. V regulačním rámci na roky 2014 až 2020 eh, jsou tyto věci přímo zmíněny. Vítáme také doporučení pro české úřady a děkujeme parlamentu za to, že právě českým orgánům tato doporučení předložil a znovu zdůraznil. Mohli bychom si zopakovat pozadí celé situace, ale o tom už se debatovalo na předcházejících zasedáních, takže rád bych jen znovu potvrdil, že po tomto akčním plánu se v České republice změnila spousta věcí. Je jasné, že se posílila auditní agentura nebo tedy auditní orgán, nezávislost auditoru auditního orgánu, který byl hlavním problémem, která byla hlavním problémem v minulosti při identifikování chyb v letech 2009, 10 a 11, je alespoň teoreticky vyřešena. Bývalý ředitel a dva zástupci ředitele auditního orgánu byli propuštěni. Auditní orgán má nyní 240 auditorů. Ne všichni z nich mají zkušenosti, které bychom mohli požadovat, ale je zde několik zkušených auditorů, kteří mohou poskytnout školení nově rekrutovaným kolegům. Věřím tedy, že i když v budoucnosti nebude vše dokonalé, tak se nebudou opakovat stejné chyby stejných rozměrů v České republice. Budeme tedy implementovat doporučení Evropského parlamentu. Doporučíme českým úřadům, aby i nadále zlepšovali systém a budeme i nadále pozorně monitorovat práci auditního orgánu. Nedávno jsme se sešli se zástupci auditního orgánu, kde nám předložili nový zákon o interních řídicích a kontrolních systémech. Myslíme si, že to by mohl být další krok ke zlepšení systému. Doufáme také, že nový občanský zákoník České republice začne platit také už od začátku příštího roku a to by také byl dobrý krok směrem ke zlepšení řídících a kontrolních systémů v České republice. A i když implementace všech těchto opatření nějakou dobu trvá, tak si myslím, že můžeme věřit, že v České republice, pokud jde o kontrolní a řídící systémy strukturálních fondů už se nebudou opakovat ty chyby z minulosti. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. A slovo má pan Teurer, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a děkuji také předsedovi delegace panu Gajerovi za velmi podrobnou zprávu, kterou představil tuto cestu. Když jsem byl předsedou výboru, tak ta diskuze s náměstkem ministra financí byla vrcholem všech diskuzí. Myslím si, že Důvodem těchto nedostatků byly systémové chyby, které se objevily, které se dostaly eh, na eh, na světlo, to znamená, že jsou to věci, na které se chceme pe- eh, nyní pečlivě podívat. Za nás tam byl Jan Mulder, který už nyní poslancem Evropského parlamentu. Eh, to znamená, že já osobně nemohu líčit žádné osobní zážitky nebo poznatky, které bych si z té cesty odnesl. Když jsem si intenzivně četl zprávu, tak uh, jsme si jako frakce všimli jedné věci a to je zároveň otázka, kterou bych chtěl položit panu zpravodaji, respektive komisi. V těch závěrech na straně 3 je na jedné straně komentář hovořící o tom, že české orgány eh, nepodali důkaz o tom, že eh, současný ministr financí už nesleduje svoje obchodní zájmy nebo že by se eh, tedy distancoval od svých obchodních zájmů. Zároveň v té zprávě je poznámka o tom, že ministrině pro regionální rozvoj Jourová prohlásila, že český zákon je dodržen a že eh, současný ministr financí tedy eh, údajně svoje podíly prodal. Já se tedy ptám, jestli potřebujeme od české vlády ještě nějaké dodatečné písemné potvrzení o tomto stavu, anebo jestli takovéto prohlášení komise, eh, ke kterému došlo během této eh, cesty, eh, jestli je to dostatečný důvod a důkaz o tom, že se tedy dostálo českému právu, české legislativě. A v této souvislosti mám ještě druhou otázku, kterou bych rád směřoval na komisi práci. Eh, u nás ve frakci je to otázka velmi důležitá a sice, eh, jestli národní vlády členských států mohou mít eh, ve svých řadách členy, které, kteří mají nějaké podíly, nějaké zájmy. Já si myslím, že tato otázka hrála velmi důležitou roli v souvislosti s panem komisařem Kanetem, Kanete, protože podle španělského práva je podíl na podniku v ropném průmyslu možné, pokud člověk je členem kabinetu, to znamená, že člověk může být členem vlády, byť má nějaký takový obchodní podíl, to znamená, že e, jsou tu různé e, různá pojetí střetu zájmů a nabízí se tedy všeobecná otázka bez ohledu na konkrétní osobu, e, jak k tomu přistupovat, protože v tuto chvíli je to tak, že pokud národní legislativa vyžaduje to, aby se ty obchodní podíly prodaly, tak eh, to tady znamená, že se otázka střetu zájmu řídí národní legislativou a ne evropskou legislativou. Já se tedy ptám komise, jestli monitoruje dodržování eh, těchto pravidel, respektive vyhýbání se střetu zájmu. To je jedna věc. A druhá věc, jestli existují nějaké společné standardy a jestli do budoucna jako eh, Evropská unie eh, budeme vázat vyplácení evropských prostředků na nějaké standardy, standardy, pokud jde o střed zájmu. Jestli bychom tedy vyplácení našich prostředků neměli podmínit nějakým, nějakými pravidly v oblasti střetu zájmu. To je tedy otázka, kterou mám a rád, rád bych se tedy zeptal ještě jednou na to, jestli potřebujeme další prohlášení vlády, pokud jde o střed zájmu ministra financí, nebo jestli stačí prohlášení ministrině Jourové. A druhá věc, otázka na komisi, jestli komise počítá s navržením nějaké legislativy, eh, která by sjednotila pravidla eh, mm, v oblasti střetu zájmů. Děkuji. Hogan. Pan kolega Vogen, prosím. Uh, uh, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl v delegaci. Zdá se, že už to bylo dlouho. Takže děkuji Jenci i komisi za to, že mě připomněli, o čem ta delegace byla, na co jsme se tam dívali v průběhu té návštěvy. Když jsme tam jeli, tak jsme věděli o celé řadě problematických věcí, ale když jsme tam byli, tak některé z těch věcí se ukázaly úplně zjemnými, třeba nezávislost auditního orgánu nebo potenciální nedostatek administrativní kapacity nejenom v České republice, ale v celé řadě členských států. To je velké téma. Takže Chci reagovat na to, co říkala komise. Řada věcí byla vyřešena. Například otázka administrativní kapacity. Ten nový služební zákon může pomoci. Měli jsme také další téma, o kterém jsme hodně diskutovali, a to byla pozice ministerstva financí nebo ministra financí, byl tam potenciální konflikt zájmu. My jsme hovořili s lidmi na různých úrovních, eh, kteří nás ujišťovali, že svého času tam nebyl žádný střed zájmu a ministr financí byl velmi nakloněn tomu, že chtěl zajistit transparentnost a otevřenost. Nicméně už to samotné podezření, že by zde mohl být střed zájmu, to je věc, která se musí prošetřit, eh, takže já eh, vítám ten dokument, eh, který také hovoří o tom, že by měl být zaveden etický kodex, kodex pro členy vlády i pro další politiky. Má otázka na zpravodaj. Jen si říkal jste, že to byla užitečná návštěva ale že i když bylo dosaženo nějakého pokroku, a je to jako ve většině případů, když my navštívíme nějakou zemi, kdy vidíme, že tam jsou problémy, tak eh, potom pozorujeme, že dojde ke zlepšení. Takže má otázka je, myslíte si, že by bylo užitečné po roce, dvou, třech letech eh, udělat další návštěvu, abychom se ověřili, že bylo dosaženo ještě dalšího pokroku? Kolegin Ayala Sender. Paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci navázat na to, co zde říkal pan Toirer a na doporučení jedné delegace, nebo tedy této delegace, které já jsem se nemohla zúčastnit, bohužel, i když bych byla velmi ráda. Je to příklad delegace, která dosáhne změny, která dokáže pomoci členskému státu zlepšit situaci v souvislosti s evropským financováním. To je podle mě velmi, velmi pozitivní a může to být ponaučením pro jiné delegace, jiné případy. Já bych ráda dodala, nebo znovu zopakovala otázku pana Toirera v souvislosti s etickým kodexem, kodexem chování. V tomto případě se to týkalo tedy ministra financí, ale v delegaci byli ještě další problémy, které se týkaly ministra dopravy. Ten tam měl také na operačním plánu nějaké další zájmy, takže by mě zajímalo, zda by se vyřešily tyto problémy. Ve Španělsku jediný problém, který máme, je to, že parlamentu máme absolutní většinu, takže je velmi těžké prosadit něco jiného, než chce absolutní většina. Mě by zajímalo, zda si myslíte, nebo jak, jak podle vás to vypadá s tím etickým kodexem pro politiky a úředníky. Bylo to nějakým způsobem spuštěno? Je tento etický kodex eh, součástí něčeho, co bychom mohli zkontrolovat, ověřit? A chci také podpořit eh, návrh pana Bogana. Zda si tedy zpravodaj myslí, že by bylo vhodné provést ještě další návštěvu. Já si myslím, že ano, že by bylo dobré ještě jednou tuto republiku navštívit, abychom ověřili zlepšení, ke kterým došlo. Děkuji. Já jsem se také nechala zapsat na seznam a než budou hovořit naši čeští kolegové, chci eh, položit otázku k otázce eh, konfliktu zájmu. Eh, já bych se nechtěla dostat do konfliktu s českou mediální politikou. Já se však domnívám, že členové vlády mající finanční zájmy podniků které získávají eh, také evropskou podporu, eh, se mi zdají eh, nedobré. Netýká se toho jenom České republiky, ale také Bulharska a jiných zemí. Já bych chtěla pouze poradit, aby evropské standardy, které v Německu již jsou dávno implementovány, v Německu by takováto konstrukce byla velmi zvláštním případem, kde by dokonce hrozilo i Eh, zproštění eh, ze problém tedy uvěznění. Já se domnívám, že to musíme nějak vyřešit, protože jinak by v mnoha členských státech se propojovala eh, ekonomická síla a politická síla. Měli bychom tedy stanovit celá jasné hranice. Pana Babiše, českého ministra financí, potkám v Berlíně koncem měsíce a těším se na to a eh, chci, aby eh, mě všichni pochopili, protože to je jednoznačná pozice. Mám dvě otázky na komisi. Za prvé, my jsme se nedokázali s českými orgány domluvit na tom, kdo vlastně způsobil tu situaci, kdo způsobil, že takový kontrolní systém vůbec vznikl. České orgány přísahají na to, že GD Regi tento eh, kontrolní systém také navrhla. Eh, co tomu říkáte vy? My jsme se snažili diskutovat také o tom, kdo z toho kontrolního systému vlastně profitoval a nená. Nenalezli jsme téměř nikoho, kdo by měl veliký zájem eh, ten kontrolní systém připravit tak, jak potom byl. Čili otázka je, kdo udělal jakou chybu eh, je eh, občas nám někdo něco pošeptal, ale oficiální pozice k tomu prostě neexistuje. To by bylo dobré ji mít. Paní Dlabajová a potom dále kolega Sibovský. Eh, děkuji panu Gejrovi, eh, šéfovi této delegace a také eh, autorovi zprávy. Je složité vyjadřovat se k situaci v zemi, kde žijete a kterou chcete pomoci rozvíjet. Navíc ji chcete pomoci rozvíjet právě i díky evropským fondům. Snažím se přesto ale o objektivní a profesionální pohled pochybení uvedená ve zprávě kterou jsem si podrobně přečetla jsou závažná a oprávněná nicméně myslím si že je nutné se soustředit i na pokroky a zlepšení které tato zpráva zmiňuje. za velmi důležitou považuji právě proto skutečnost že mnoho pochybení bylo odstraněno nebo se na jejich nápravě velmi intenzivně pracuje. domnívám se že právě náš výbor cont by měl být výbor který podporuje každou pozitivní změnu a snahu o nápravu v členských zemích celá kontrolní mise a její hodnotící zpráva eh, ta hodnotící zpráva kterou jsem si pročetla si myslím že je důsledkem špatného systémového nastavení předchozích vlád. nová česká vláda za necelý rok udělala od svého zvolení velmi konkrétní kroky pro zlepšení systému. já bych chtěla pár těch kroků zmínit i když některé tady už zazněly. za prvé vládní koalice prosazuje přijetí služebního zákona tak aby mohl od ledna vstoupit v platnost podporuje také novelu ústavy české republiky s cílem rozšířit pravomoci nejvyššího kontrolního úřadu pracuje se na novele zákona o veřejných zakázkách a jsou podporovány všechny zákony na odstranění korupce a na boj proti korupci. Eh, mluvili jsme už tady o novém občanském zákoníku a o novém zákonu o kontrolních a řídících systémech na čerpání evropských fondů. musím říct že se eh, také letos uskutečnila celá řada auditů eh, na jednotlivých ministerstvech Eh, všechny tyto věci považuji za velmi pozitivní a jsem přesvědčena že eh, by měla proběhnout další kontrolní mise do české republiky takže podporuji tady návrh kolegů a eh, jsem přesvědčena že členové tohoto výboru uvidí konkrétní zlepšení celého systému a budu také velmi ráda když vás budu moci osobně doprovodit na tuhle misi. děkuji vám. A nyní má slovo pan kolega Zdechovský, omlouvám se. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si taky eh, s velkým zájmem eh, přečetl tuhle tu zprávu, protože jsem pracoval v uplynulých deseti letech jako krizový manažer. A opravdu číst tuhle tu zprávu není pro mě jednoduchý, protože sám jsem opakovaně upozornil na některá pochybení v roce 2007 až 2009. A tehdy ty pochybení nebyly České republice akceptovány a nikdo s nima nedělal. Já samozřejmě chci být pozitivní a chci věřit, že do budoucna se to změní, ale prostě v minulosti se u nás stavělo a musíme to říct otevřeně a musí to tady zaznět, několikrát dráž dálnice, jak v Německu, Nízozemí nebo Švédsku. Já bych se chtěl zaměřit na budoucnost a proto se chci vás zeptat, pane Pinto, vy jste mluvil o auditech v české republice. chci se vás zeptat jako krizový manažer jako člověk který opravdu dělal důslednou kontrolu třeba staveb nebo rozpočtů jak to že neprobíhaly průběžné monitoringy jak to že když jste viděli projekty kde jsou dvacetkrát předraženější kilometr cyklostezek jak všude jinde v evropě tak evropská komise nezasáhla. jak to že hovoříme tady hovoříme tady až nyní o tom že některé projekty které jsou postaveny z evropských peněz nemají smysluplné využití jak to že jsou nakládány systematicky peníze na opravu soukromých staveb které které stojí one hundred and twenty milionů oprava nějaké haly. a chci se ještě dál zeptat jestliže děláte audity každý audit když najdu chybu tak musí za tu chybu být někdo odpovědný. v české republice nyní bude probíhat tento týden nebo příští týden začíná soud s osmi lidmi v, v ropu severozápad v tomhle tom ropu je souzeno osm lidí nicméně je veřejné tajemství že to byla celá chobotnice. jaká další opatření evropská komise udělá aby se podobné chyby už v budoucnu neopakovaly? a chci se zeptat na poslední informaci která je, je velmi důležitá. chci se zeptat na procento chybovosti a to je i na předsedu komise Eh, na předsedu delegace jaké je procento chybovosti v projektech eh, financovaných z eu? děkuji za odpovědi. kolega Savama a potom eh, ještě by bylo dobré, kdybychom mohli odpovědět. Takže Petri. Uh, well, Možná jen taková poznámka, ale také otázka na zpravodé. Poznámka je, že jsme slyšeli mnohem kritičtější slova od českého poslance k těm uplynulým letům, než od zpravodaje samotného. Takže má otázka je, nemohli bychom použít trochu tvrdší jazyk? Podle mě je to trošku bezzubé především eh, k tomu ministrovi financí a k jeho bezúhonosti a také u toho, co se má udělat, jaké kroky se mají podniknout. Evropská komise má slovo. A Pinto, ah, Pan Pinto. So I'll try to respond to all já se pokusím zodpovědět všechny tyto otázky. Možná začnu rovnou od začátku. Ta otázka nového ministra financí, k tomu řeknu něco na konci, ale ta vaše otázka ohledně nastavení systému. O té věci se už diskutovalo několikrát s delegací a měli jsme příležitost už několikrát říci, že ty systémy byly vytvořeny v roce 2008. V roce 2008 byly také poprvé zamítnuty a po zlepšeních byly konečně v roce 2009 přijaty. Vzpomínám si na diskuze, které jsme vedli v té době. Měli jsme pochybnosti ohledně toho, že by se delegovaly auditní orgány do regionu a v té době také se české orgány zavázaly, že ty delegované auditní orgány se budou přímo zodpovídat auditnímu orgánu v Praze. Takže dopad toho, že auditoři, ty delegované auditní orgány, byly v regionech, byl zmírněn tím, že jsme dostali informaci o tom, že auditní orgán bude dohlížet na auditní práci auditorů v regionech. A my jsme ten systém tedy nakonec v roce 2009 přijali, i když nebyl úplně v souladu s předpisy. Potom tedy začaly předkládat výdaje. V roce 2009 české úřady dostali zaplaceny 3 celkových závazků na programové období. V roce 2010 jim bylo zaplaceno 11 A v prvním roce, kdy auditní orgán ve své výroční zprávě poskytl plné informace, tak to bylo v roce 2011 a bylo to založeno na výdajích, eh, které byly doloženy v roce 2010. Tato výroční kontrolní zpráva nám přišla na konci roku 2011, tak eh, jak také požadovali předpisy a DG Regio. Hned, když jsme dostali tedy kompletní výroční kontrolní zprávu, tak jsme vydali kvalifikované stanovisko, takže to bylo v roce 2013, domlouvám se. Ve výroční kontrolní zprávě z roku 2010, kterou jsme posluzovali v roce 2011, jsme předložili kvalifikované stanovisko, které mělo dopad na všechny operační programy v České republice. Tento, toto auditní stanovisko znamená, v souladu s interními pravidly pro roční, výroční kontrolní zprávy tedy znamenalo, že bychom měli zablokovat všechny programy, takže na základě prvního posouzení, první skutečné výroční zprávy o kontrole, jsme zablokovali všechny platby do České republiky a potom jsme zahájili ten slavný akční plán, kde jsme požadovali celou řadu zlepšení. Většina z nich se týkala auditních, auditního orgánu. A opakuji, že jsme donutili český auditní orgán, aby centralizoval všechny DAPS v Praze. Takže DAPS od roku 2012 se už nezodpovídají místním orgánům, ale zodpovídají se přímo auditnímu orgánu v Praze, takže došlo k centralizaci. Jak jsem říkal, v auditním orgánu došlo k celé řadě změn, především ředitel auditního orgánu, který tam byl už řadu, řadu let, byl propuštěn, dva zástupci ředitele byli také propuštěni, schválili jsme novou strukturu auditního orgánu, který má teď 240 auditorů. A nyní jsme v úzkém kontaktu s auditním orgánem. Já jsem přesvědčen, že komise nemá zdroje k tomu, aby auditovala tisícovky projektů všude v členských státech. Takže zaměřujeme své úsilí na to, abychom dosáhli zlepšení, pokud o nezávislost a kvalitu auditních orgánů v členských státech, jmenovitě v tomto případě v České republice. Chci jen znovu potvrdit, že ty systémy byly teoreticky schváleny, takže to nastavení systému bylo tedy schváleno. Ty systémy tedy byly správné podle předpisu, takže jsme je nemohli odmítnout, nicméně zablokovali jsme všechny programy na více než jeden rok a když byla přijata zmírňující opatření, tak jsme to přijali a pak jsme znovu přitvrdili, protože v České republice první výroční kontrolní zpráva, kterou jsme dostali, vedla k tomu, že jsme tedy vydali kvalifikované stanovisko, které rozhodlo o zastavení všech programů. Chybovost. Stali jste se na chybovost. Před naším akčním plánem chybovost v České republice byla krásná. Krásná. Vždycky žádná celá pět, žádná celá osm. Vždycky méně, než byl ten práh. A proto jsme se nespoléhali na jejich práci. Nyní v roce 2013 máme novou chybovost. Mohu začít z toho seznamu. 2,25, 5,47, 6,9, 9,79, 20%, 1,74, 2,47. A máme také nějaké programy, kde je nula, protože to jsou programy, kde jsme měli specifické akční plány, kde jsme opravili těch 10 v operačním programu na eh, transport, 21 na životní prostředí a téměř 20 eh, v sever-západ. Je jasné, že komise přijala odpovídající opatření ve vztahu k českému auditnímu orgánu. Přijali jsme také určitá opatření ve vztahu k určitým programům, takže zaměřili jsme své zdroje na auditní orgán, ale Pracovali jsme také na úrovni programu, kde jsme se snažili napravit určité řídící a kontrolní systémy. Nemohli jsme ověřit všechno, ale tam, kde jsme byli, tak tam eh, jsme uplatnili závažné korekce. Kde to bylo? střední Čechy, tam jsme uplatnili 5% korekci. A potom Enterprise Innovation, to je zatím ještě přerušeno od roku 2012. To je program, který je pořád ještě přerušen. Proč? Protože tam byly problémy s finančními nástroji, vidíme také problémy se střetem zájmu, pokud jde o nezávislost kontrolorů, máme tam problémy s obchodní komorou a nyní jsme v procesu, kdy možná znovu zahájíme platby pro tento program, pokud Češi opraví tu chybovost, která dosahovala 7,99 Takže komise měla problémy s českými řídícími a kontrolními systémy a s českým auditním orgánem, ale hodně věcí se od té doby udělalo a já si myslím, že teď, když jsou věci lepší, tak eh, můžeme říci, že přetrvávají ještě některé problémy s podvody. Zdá se, že tedy Český úřad, který se zaměřuje na boj proti podvodům, funguje dobře, nezávisle, nicméně zůstávají, přetrvávají ještě některé situace, kde přijímáme odpovídající opatření, to znamená přerušení plateb a další opatření tam, kde jsou odhaleny podvody. My nečekáme, až jsou ty podvody doloženy. My, když eh, zjistíme, že probíhá nějaké šetření, tak okamžitě zablokujeme platby pro ta opatření nebo pro ty osy, kde je takovýto problém odhalen. Pokud jde o ministra financí, já jsem si vědom tohoto problému a uvedl bych stejné pochybnosti jako vy. Je těžké si představit ministra financí, který zároveň je majitelem nebo bývalým majitelem spousty podniků v České republice. A já chápu, že on je jeden z hlavních příjemců evropských fondů. Politicky možná je možné udělat spoustu věcí, technicky ovšem musíme dodržovat zákon a my můžeme jednat v okamžiku, kdy posuzujeme systémy a kdy analyzujeme výdaje deklarované českými úřady. O tom systému, o těch systémech musím říci, že ministerstvo financí nemá žádnou zodpovědnost eh, za řídící orgán. To znamená, řídící orgán nespadá pod ministerstvo financí. Máme řídící orgán, který je na ministerstvu dopravy, ministerstvu životního prostředí na některých regionech, ale ne na ministerstvu financí. A my to tedy velmi podrobně sledujeme. Tento nový ministr byl jmenován v únoru roku 2014 měsíc či dva před vaší návštěvou v České republice. Takže zatím já si nejsem vědom žádného projektu, kde by byly deklarovány výdaje po tomto datu. Takže kdy my můžeme jednat? My můžeme začít jednat v okamžiku, když dostaneme informace o nějakých deklarovaných výdajích a potom můžeme přistoupit k činu a můžeme tyto projekty auditovat. Můžeme zasáhnout také do výběru vzorku, protože i tento orgán, který vybírá vzorky, je pod ministerstvem financí, takže my opravdu sledujeme, jak se vybírají vzorky, to znamená projekty, které kontroluje auditní orgán, snažíme se zajistit, aby tento výběr byl nezávislý, náhodný a aby nebyl nespravedlivý v tom smyslu, že by se snažil zabránit kontrole některých projektů. Je zde také možnost dodat určité nové projekty v případě, kdy není vybrán dostatečně reprezentativní vzorek. K tomu můžeme říci, že nemáme nástroje plně zasáhnout v této situaci. Víme, že ministr financí se vzdal všech eh, svých eh, pravomocí a všech svých křesel ve svých společnostech, ale tím se samozřejmě nemůžeme být jisti. On sám hovořil o svém střetu zájmu, řekl tedy, že se v případě, kdyby hrozil ten střed zájmu, zdrží akce a když my odhalíme jakýkoliv případ eventuálního střetu zájmu, tak budeme informovat OLAF a požadovat další vyšetřování, stejně jako jsme to udělali u bývalého ministra dopravy, který byl také majitelem několika dopravních společností v České republice a Oznámili jsme to Olafu, který tuto situaci prošetřuje. Možná politicky parlament něco udělat může, ale my nemáme nástroje na to, abychom zabránili ministrovi nebo bývalému ministrovi v tom, aby byl jmenován v členském státě. Nevím, jestli jsem na něco zapomněl, na nějakou otázku. Nezávislost auditního orgánu. Je jasné, že auditní orgán nebyl nezávislý. To bylo velmi jasné. A teď, alespoň tedy na papíře, je nezávislý, i když my i nadále pokračujeme v práci, abychom si ověřili, zda se můžeme nebo nemůžeme na auditní orgán spolehnout. Jen vás na chvíli přeruším, musíme pokračovat v angličtině, protože naši tlumočníci musí odejít domů. Děkuji vám za váš čas navíc a teď už budeme pokračovat v angličtině. Takže to je velmi zajímavé, co říkáte, takže prosím pokračujte.